So, liebe Kolleginnen Kollegen, recht... Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás vítáme při dnešní schůzi Výboru pro zaměstnanost. <clears throat> Úvodem vítám Marianne Tyson, komisařku, kterou jsme dnes pozvali, aby vystoupila v bodu 3, první část o naší diskuzi o strukturovaném dialogu o programu práce na tento rok a i na příští léta. Chtěl bych upozornit na to, že dnes jsme si vyhradili poněkud více času než obvykle pro jednání se zástupci komise a doufám, že tři čtvrtě hodiny, no teď už je toho trochu méně, bude stačit, abychom vedli komplexní diskuzi, ale nejprve formální záležitosti dnes eh, nemám jako předseda nic na programu a potom máme k dispozici tlumočení do všech jazyků s výjimkou finčiny, chorvačtiny a galštiny. Maltéštinu máme, ale David Kázar tady ještě není. Eh, ten toho využije, až se dostaví. A potom tu máme skupinu návštěvníků na pozna, pozvání Merity Rulsku. Je to 10 hostů, eh, kteří zastupují švédské odbory SAKO. Vítejte mezi námi. Dále bych chtěl informovat o jednání poslední pracovní skupiny k Řecku 15.3. jsme tam byli za eh, přítomnosti George Trugaluse. jsme vedli rozsáhlá jednání, zejména na téma penzijní reformy v Řecku. Ona nás eh, informoval i o detailních aspektech. Také jsme diskutovali o nezaměstnanosti mládeže a o práci na černo v Řecku. Jak se v současnosti ukazuje, důležitým tématem byla i otázka uprchlíků do Řecka a co může Evropská unie v tomto ohledu učinit. Dále jsme se zahloubali do hlavních charakteristických rysů důchodové reformy a e, rozhodli jsme se uspořádat jednání další pracovní skupiny. Mělo to být minulý týden, ale řečtí kolegové nás informovali, že by uvítali e, odložení této návštěvy. Měli plné ruce příprav na diskuze v euroskupině o dalším postupu záležitosti Řecka, takže připravíme další návrh termínu pracovní skupiny v Řecku. Eh, ve čtvrtek v rámci jednání koordinátoru. A mezi tím jsme také naplánovali návštěvu delegace v Bratislavě v souvislosti s nadcházejícím slovenským předsednictvím s eh, ministrem pro rodinu a sociální záležitosti, také s ministrem pro evropské záležitosti, s parlamentem, také jsme se setkali se sociálními partnery, s partnery eh, občanských organizací a už jsme si udělali tedy takový první obrázek, oč usiluje slovenské předsednictví. Jako další bod se budeme zabývat kampaní Mezinárodní organizace práce ohledně ratifikace protokolu proti otrokářství. Chtěl bych upozornit na to, že po ukončení jednání našeho výboru v na druhém patře, tomu se říká oblast balkónů, se bude konat jedna událost a bude možné podepsat novou kampaň Mezinárodní organizace práce. Členské státy eh, vyzývají k podpisu eh, tohoto protokolu proti otrokářství a já na vás apeluji, abyste se toho zúčastnili. A potom máme nový harmonogram pro jednání našeho výboru od 15.30 do 19 hodin 30. května. Je to neobvyklá doba, my jsme se dohodli, že od 17. hodiny se bude hlasovat, abychom to lépe eh, skoordinovali s odlety a mohli také rozumně eh, využít eh, čas tlumočení. To jednání tedy bude od 15.30 do 19. Eh, místnost, pořad jednání a další eh, detaily, které byly vytěštěny, zůstávají, jinak se nic nemění. To by bylo tedy vše, co bych chtěl oznámit začátkem našeho jednání a nyní tedy přistoupíme k bodu číslo 3 součást strukturovaného dialogu s komisí. Ještě jednou srdečně vítejte, paní komisařko Marian Tyson. Zahájíme rozpravu. Nejprve bude mít slovo paní Tyson, potom stínový eh, zpravodajové a potom budeme obvykle postupovat. Slovo dostanou členové výboru. Prosím, máte slovo. Já vám velice děkuji, pane předsedo. Vážení členové tohoto výboru, chtěla bych prezentovat program práce na rok 2016 Evropské komise a strukturovaný dialog v listopadu, tak mi bylo řečeno, že veškeré výzvy, kterým čelí Evropa, nejsou obvyklé a že musíme ještě těsněji spolupracovat, abychom dosáhli výsledku. Do té doby jsme díky spolupráci dosáhli dosáhli opravdu mnoho výsledků. Mnoho nezaměstnaných se vrátilo zpět na trh práce a podařilo se nám také uzavřít jednání, abychom vytvořili platformu pro práci na černo a abychom eh, vytvořili eh, celoevropskou síť EURES. Chtěla bych vám ještě jednou poděkat eh, zpravodajům Spirinský, Beckert za váš přínos, ale od eh, loňského roku listopadu nemůžeme usnout na vavřínech. Hm, eh, potáceli jsme se o jedné krize k další, terorismus, uprchlická krize a opět návrat k terorismu. To jsou tedy obrovské výzvy, které eh, testují základní hodnoty Evropské unie a eh, strukturu naší společnosti. Ukazuje to, jak je velice eh, důležité podporovat tyto společné hodnoty. Ráda bych se zaměřila na ty hlavní oblasti, eh, kde usilujeme o výsledky. Za prvé je to Evropský panel sociální práce. 8. března tohoto roku jsem na plenárním zasedání eh, předložila eh, návrh tohoto Evropského panelu, týká se to sociální tržní ekonomiky, kterou mnozí nám závidí. Je to dynamická ekonomika, usiluje také o sociální ochranu a to zajišťuje eh, značnou ekonomickou výkonnost naší unie a to, že jde ruku eh, v ruce se zlepšením životních podmínek pro evropské české občany. Tato eh, vyváženost byla vždy příznačným rysem našeho váženého evropsko-sociálního modelu. Tento model značně přispěl k dosažení prosperity a pokroku v naší společnosti je základním prvkem na naší cestě. Snažíme se řešit eh, nerovnosti a sociální znevýhodnění. Je třeba, abychom eh, působili jako ekonomický stabilizátor, ale nyní žijeme v eh, nové ekonomice, v nové společnosti, která je ovlivňována eh, globalizací, digitalizací a novými obchodními modely. Je třeba vést otevřené diskuze o tom, zda je evropský sociální model stále ještě správným nástrojem. Musíme si položit otázku, zda naše sociální politika opravdu podporuje občany a e, chrání je proti rizikům e, a mohou tak e, naplňovat potenciál na trhu práce a umožňujeme jim, aby se plně uplatnili ve společnosti. Když odpovídáme na tyto otázky, tak je třeba také podporovat konkurenceschopnost a odolnost naší ekonomiky proti šokům, zejména v eurozóně. Abychom toho dosáhli, potřebujeme určitý kompas eh, pro eh, konvergenci a to je tedy sociální pilíř eh, a sociální práva. A my jsme předložili určitý návrh, který je nyní široce diskutován. Navrhujeme, aby všechny zúčastněné strany na evropské jaké e, úrovni jednali se sociální partnery. Já vím, vy budete v příštím týdně diskutovat s panem Larsenem. Celá řada událostí se organizuje v členských státech a komise se s radostí zúčastní jakékoliv události, kterou chcete ve svém obvodě zorganizovat, aby se tato diskuze šířila Eh, po celé Evropě. Vážení kolegové, tato rozprava se odehrává i na půdě mezinárodních organizací. Eh, o budoucí činnosti se diskutovalo v Davosu, na jednání OECD, Mezinárodní organizace práce a je důležité, abychom eh, se tady o tom také pobavili. Já se těším samozřejmě na vaše příspěvky. 2. 8. března, rovněž 8. března jsem také předložila návrh e, revize e, směrnice o vysílání pracovníků z roku 96. A e, tento návrh byl příliš ukvapeně připraven anebo sahal příliš daleko. Eh, možná nešel tak daleko, jak měl a já eh, eh, vítám jmenování dvou eh, zpravodajů pro tento dokument a jsem přesvědčena, že budete hrát důležitou roli, až bude na čase eh, projednávat tento návrh parlamentu. Jak víte, Evropská komise obdržela 14 eh, stanovisek od národních parlamentů a to představuje 22 z 56 hlasování v národních parlamentech. To znamená, eh, že je zásadní, aby občané a podpora podnikání eh, byla podporována na jednotném trhu, abychom podporovali eh, svobodu pohybu pracovníků, aby to bylo spravedlivé pro každého. Jsme přesvědčeni o tom, že je to dobře vyvážený návrh, který respektuje zásady subsidiarity, ale chceme samozřejmě také důkladně zvažovat názory všech parlamentů, kteří se na nás obrátili písemně. Nyní budeme posuzovat podrobně ty návrhy, ta stanoviska, které jsme obdrželi a samozřejmě budeme kolegiálně diskutovat o dalším postupu v komisi. A Potom máme také Evropský eh, eh, akt eh, pro osoby s zdravotním postižením. Já navrhuji, abychom na příštím plenárním zasedání podpořili tento akt pro osoby se zdravotním postižením. Myslím, že jsme to dobře vyvážně připravili s jednotlivými stranami. Členské státy ještě nemají společný postoj, ale po dosažení dohody eh, komise a zveřejnění na webové stránce jsem přesvědčena o tom, že ministři eh, v radě učiní, co bude v jejich silách, aby dosáhli dohody také o, o tomto aktu. Je velice důležité, aby váš výbor i nadále se angažoval při práci na eh, tomto tématům a my pochopitelně naše služby jsou vám k dispozici pro další diskuse a pro po, po, případná vyjasnění. Eh, co se týče lidí s postižením, eh, eh, jsem velice ráda, že se máme iniciativu o právech osob s postižením. To se týká uh, a hlavně práce eh, eh, výborů, které se tomu věnují. V současné době jsme připravujeme zprávu o tom, jak pokročila práce na těchto tématech. Eh, máme velko, velké množství reakcí ze strany těch, kteří se zúčastní veřejných konzultací. Většina těch otázek a připomínek pochází právě od lidí, kteří sami mají tato postižení. Eh, eh, co se týče legislativy, která se týká pracovních úrazů a pracovní bezpečnosti, tady víte, že eh, se věnujeme karcinogenům a mutagenům. Ochrana pracovníků je naprosto zásadní pro komisi a považujeme ji za základní princip dalšího posílení Evropy. Ehm, ehm, máme v úmyslu eh, k té směrnice z roku 2004 přidat další karcinogeny a mutageny. Ehm, a také navrhujeme změny eh, v této směrnici, tak abychom omezili vystavení eh, na 18 různých karcinogenů na pracovištích. To by mělo vést ke snížení eh, počtu, eh, ke snížení výskytu eh, rakoviny, která je spojená s výkonem zaměstnání. Dále bych chtěla pohovořit o silika, která by měla být také dána na seznam. Tím se myslí hlavně prach, který vzniká na pracovištích. Eh, eh, některé společnosti velice dobře mají eh, pod kontrolou výskyt právě této chemikálie, přesto ale je to i nadále hlavní důvod vzniku silikózy a také plicní rakoviny. Eh, my navrhujeme, aby eh, pracovníci byli chráněni a to v celé Evropě, hlavně se to týká eh, pracovníků ve stavebnictví, kde 70 zaměstnanců jsou právě vystaveni tomuto nebezpečí. Chtěla bych vás ujistit, že práce komise tím nekončí, budeme pokračovat, budeme vyhodnocovat další nová rizika a budeme aktualizovat existující legislativu podle toho, co zjistíme. Bezpečnost a zdraví našich pracovníků zůstává prioritou a to je a, a to prioritou každodenní. E, co se týče rovnováhy mezi e, prací a e, tím, jak žijeme. Tady bych chtěl poděkovat hlavně madam Ariena za to, že se velice věnuje tomuto dosie dnes dopoledne jsme eh, měli výměnu názoru s eh, našimi službami a z eh, DG pro ženské záležitosti. Já velice vítám tuto vaši iniciativu, z vlastní iniciativy, která se zabývá vytvářením pracovních podmínek, které by umožňovaly takovou tu rovnováhu. Chtěla bych popřát paní Brinkevičute, paní zpravodajce a paní Zanuce úspěch při dokončení této práce. Jak víte, tato nová iniciativa následuje po e, stažení e, směrnice o mateřské. Já vím velice dobře, že tato směrnice e, vám jste měli velice u srdce, ale přesto Eh, by býval nepřispěl k tomu, eh, ke stavu věcí, kdybychom bývali toto prosazovali. Naším cílem naopak v současné době je předložit širší iniciativu, která bere v úvahu eh, nové, no, nový vývoj situace, kdy se snažíme i nadále propagovat i ten původní cíl, to znamená odstranit veškeré překážky, které znemožňují jak mužům, tak ženám Eh, vrátit se na pracovní eh, trh. Eh, hovořím o rodičích a také o těch, kteří pečují o děti, nemusí to být vždy rodiče. Vážení kolegové, vážení poslanci, jak jsem již řekla na úvod, ta pokračující krize uprchlická znamená, že Evropská unie a všechny členské státy v současné době čelí určitým zkouškám. Je proto nutné, Eh, aktivně se účastnit eh, na eh, zlepšení situace v těch zemích, které se stávají zeměmi hostitelskými. Je potřeba integrovat tyto lidi do, do pracovního trhu, i když pochopitelně to je na jednotlivých členských státech, ale my máme povinnost poskytovat podporu tím, že například si vyměníme optimální praxe, že umožníme včasnou integraci a tím, že umožníme eh, využívání evropských fondů. Evropský sociální fond investuje do celé řady integračních procesů, a to v různých částech Evropy. Ehm, je důležité, abychom také nabídli těmto lidem eh, školení, jazykové školení, také vzdělání pro jejich děti a odborné vzdělání. Kromě toho je velice důležité také eh, urychlit celý proces vedoucí k, k uznávání jejich eh, kvalifikací. Ti uprchlíci k nám přicházejí s nejrůznějšími dovednostmi a eh, kvalifikacemi a eh, je potřeba v této souvislosti postarat o to také, abychom měli skutečně transparentní způsob zjišťování úrovně kvalifikací, se kterými přichází to lidé. Eh, velice komplexní reakce na tyto věci je naprosto zásadní pro to, abychom mohli mít určitý prospěch, abychom mohli dát těmto lidem příležitosti. Pokud to všechno budeme mít eh, správně řídit, vážení kolegové, já eh, nebudu hovořit o té nové agentě, která se týká nových dovedností a kvalifikací. Nebudu také eh, mluvit o evropském semestru, který jsme právě minulý týden dokončili tím, že jsme přijali eh, ta doporučení, která jsou specifická pro jednotlivé země, společně s pany, s pany komisaři Dobrovsky a Moskoviči eh, předložíme tuto zprávu 14. června. Dovolte, abych vám na závěr připomněla, že komise vyzvala k novému partnerství mezi evropskými institucemi a sociálními partnery a eh, jak Rada, tak Evropský parlament, tak sociální partneři i komise skutečně eh, udělali celou řadu konkrétních kroků. V tomto smyslu měli jsme první konzultace se sociálními partnery, tak jak to vyplývá eh, z článku 153, který se zabývá právě konzultací a také otázkou pracovní rovnováhy v následujících letech i nadále se budeme angažovat v tomto sociálním dialogu, protože, jak řekl předseda Juncker, sociálně tržní ekonomika funguje pouze tehdy, když funguje eh, sociální dialog. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, eh, předseda eh, Juncker řekl, že se bude tato komise věnovat Eh, velkým věcem a to, čemu se věnujete vy, je také věc velká. Eh, musíme občanům skutečně eh, dodávat to, co jsme jim slíbili a to prostřednictvím i vašich iniciativ. Já se osobně velice těším na další spolupráci s vámi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní zahájíme diskuzi. Během první toho kolečka vystoupí koordinátoři a nebo jejich zástupci. A nejdříve dávám slovo panu Tomasovi Manovi. Děkuji, paní komisařko. Já si myslím, že se jasně ukázalo, jakým směrem se musí pohybovat Evropská unie tak, aby sociální práva nepřišla zkrátka. Získali jsme takové zkušenosti v našich zemích, které vedou k tomu, že eh, někde se přispívá k integraci uprchlíků, někde ne. A já souhlasím s těmi, kteří říkají, že nechceme eh, investovat tam, kde ostatní přicházejí zkrátka. Já si myslím, že musíme nalézt rovnováhu. Ano, samozřejmě musíme se starat humánně o uprchlíky. Ano, je jasné, že je nemůžeme ponechat eh, jejich osudu. Musíme se postarat o to, aby že se k ní musíme vždy chovat důstojně. Ale na druhé straně musíme jasně říci lidem, že eh, nemůžeme mm, tady eh, ponechat stranou ty důležité věci, protože jsou tady takové dobrodružné návrhy, že tam, kde je určitá eh, životní úroveň na určité, na určité úrovni, tak aby jsme to zharmonizovali. Protože tady máme pouze finanční důvody a politickou dimenzi. Eh, to si myslím, že je důležité. Tak lidé nemohou být eh, ponecháni svému osudu. Týká se to mladých lidí, jejich zaměstnanosti, to jsou důležité opatření. Opatření pro ty původní země, tak nemůžeme jejich eh, práva snížit, nemůžeme je ponechat eh, osamocené. Týká se to osob eh, s postižením nebo třeba někdo, kdo je na hranici chudoby nebo je nezaměstnaný. To je důležitý signál, který musíme vyslat. Druhá věc. Někteří z nás měli možnost být v Silicon Valley. Tam jsou ty fantastické podniky, tam jsou ti významní lidé a říkají, když nebudete dostatečně silní, tak budete mimo. Ale co je zajímavé, paní Marianne Tyson, my jsme byli na univerzitě v Berkeley a to bylo velmi eh, zajímavé, když jsme se sešli s profesory a ze studenty a kteří řekli, kdybychom, kež bychom měli evropský sociální model. To je ta hodnota, a u nás je to prostě probíhá, my říkáme ano, to je v pořádku, prostě o tom nehovoříme, ale musíme mít eh, ty, kteří budou hájit ten náš model, sociální ekonomika, sociální model, ten náš evropský sociální eh, model, který má své vyjádření v jednotlivých eh, státech. A potom další věc, co se týče uprchlíků. Jazyk je důležité, aby nejenom se naučili jazyk eh, té země, kde budou žít, ale aby také převzali hodnoty. A to je více než říci nauč se jazyk, nebo to, co nás charakterizuje, jaké hodnoty máme opravdu, za kterými si stojíme, eh, protože ty v tom každodenním životě nejsou tak jasné. Dobře, já jako uprchlík Eh, mohu si zvyknout v zemi, kde postupně se naučím, jak je ta země strukturována, co k ní patří. Máme co nabídnout, ano, ale musíme také získat možnost tady tuto praxi předat, abychom na, mohli mít eh, takovou společnost, kde je integrace a samozřejmě potom eh, ty lidé se rozhodnou, jestli se třeba chtějí vrátit k sobě domů. Máme tady opravdu skutečnou evropskou přidanou hodnotu a je důležité, aby komise v tomto byla aktivní a paní eh, Marianne už o tom eh, dobře pohovořila. Eh, děkuji vám za socialisty Maria Joa Rodriguez. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda, že mohu Ehm, se obrátit na paní komisařku. Dělám to eh, také eh, jako zpravodajka o Evropském pilíři sociálních práv. Ehm, vážená paní komisařko, pochopitelně Evropská unie v současné době čelí eh, řadě krizí, ale jestliže chceme i nadále mít politickou podporu ze strany evropských občanů, Jestliže chceme mít také tu, pak je pro nás důležitá silnější sociální dimenze. Proto vaše práce a také naše práce je tak důležitá pro budoucnost Evropské unie. Velice si vážíme e, té práce, kterou vy děláte e, od té doby, kdy jste se ujala své funkce, tím, že se snažíte e, vytvářet rovnováhu mezi sociálními cíly eh, a ekonomickými cíly, které jsou určeny pro evropský semestr, tím, že eh, navyšujeme eh, financování evropských iniciativ, tím, že máme nová opatření, která podporují dlouhodobě nezaměstnané lidi a také ten balíček týkající se mobility, který v podstatě Eh, je revizí té směrnice o vysílání pracovníků. To je důležitý krok. Přesto se však domníváme, že potřebujeme mít eh, zásadnější kroky. Proto tato diskuse o evropském pilíři sociálních eh, práv je tak zásadní. My se domníváme, že jde o to, aktualizovat vlastně a modernizovat tento evropský sociální eh, model, tak aby byl schopen reagovat na ty nové problémy, a ty nové situace, ať už je to digitalizace, globalizace. Um, a je potřeba, abychom zajistili eh, pro všechny eh, pracující, aby se mohli vlastně spolehnout na to, že mají určitý základ zaručený, základ sociálních práv. Na druhé straně čelíme ale velice eh, nebezpečné spirále, která vlastně eh, snižuje naše sociální standardy. V důsledku eh, tlaku, které vytváří jednotný trh a také kvůli tomu, jak funguje eurozóna. Toto je totiž velice nebezpečné pro sociální model a musíme s tím skoncovat. Proto se domníváme, že tento pilíř sociálních práv by měl být navržen tak, eh, Chom, eh, tu sociální konverzi v eurozóně mohli opět nastartovat směrem vzhůru. To je velice důležité pro budoucnost sociál, eh, evropského sociálního modelu, ale je to důležité také pro eurozónu, protože ta by nebyla udržitelná, pokud by skutečně docházelo k této sociální konverzi směrem vzhůru. To znamená, že tento pilíř by měl být definován takovým způsobem, eh, který bude vycházet nejprve z jasného seznamu sociálních standardů, které by měly být zaručeny pro všechny eh, profese, pro všechny pracovníky. Vy víte, že právě různá, různé profese se velice rychle vyvíjejí v důsledku té digitální revoluce. Kromě toho, za druhé, se musíme také potýkat s těmi trendy v, eh, ve smyslu stárnutí populace, eh, tak abychom měli takové sociální, udržitelné sociální systémy pro všechny evropské občany. To si myslím, že je druhá zásadní věc, kterou je třeba řešit. A znamená to, že nejlepší způsob, jak zachovat tento udržitelný eh, model, je cestou navýšení zaměstnanosti. To si myslím, že je to nejdůležitější. A musíme jít ještě dál eh, kromě to navýšení zaměstnanosti musíme také zvýšit úroveň e, e, vzdělání, také přístup k celoživotnímu vzdělávání a musíme také se podívat na otázku rovnováhy mezi rodinným životem a pracovním životem, tak aby ženy mohly velice aktivně a více aktivně se podílet na e, trhu práce. To je pochopitelně velice zásadní. Tento pilíř je důležitým pro další rozvoj sociálního eh, modelu. Eh, pilíř musí být pilíř, to znamená, že musí být založen na takových eh, instrumentech, které ho drží. Protože jinak to není políř. Proto musíme provést nové vyrovnávání nebo eh, rovnováhu, pokusit se o novou rovnováhu toho sociálního modelu, tak jak se vyvíjí dosud a bude dál vyvíjet. Eh, děkuji vám. Eh, já bych chtěl ještě říci, že pro koordinátory máte dvě minuty. Víte, že jsem velkorysý, ale zase tolik velkorysý nejsem. Tak nyní Antea McIntyre. Um, děkuji, eh, skutečně vám děkuji, Marien, eh, za to, že jste mezi nás dnes přišla. A také bych vám chtěla poděkovat za všechny ty informace, o které jste se s námi podělila. I já eh, mám určitou obavu, související s tím, jestli se nám podaří udržet tu zvyšující se zaměstnanost, aby jsme se zase nevrátili zpátky a proto je potřeba zajistit, aby naše malé a střední velké podniky i nadále budou poskytovat vysokou zaměstnanost, tak aby docházelo k další prosperitě a dalšímu růstu a aby e, evropské státy byly schopné konkurence e, na té globální scéně. Chtěla bych se smít o dvou věcech. Ta první se eh, týká té eh, revize eh, směrnice o vysílání pracovníků. Paní komisařko, vy jste hovořila o těch nedávno publikovaných stanoviscích. Já velice vítám to, že chcete teď posuzovat všechny ty, stanoviska, která jste obdrželi. S výjimkou Dánska, ty země, které mávaly tou žlutou kartou, jsou vlastně východoevropské země. A já si myslím, že jedna věc, která je zde důležitá, je to, že udržíme jednotu mezi všemi evropskými zeměmi. Jinými slovy, nechceme zde zavádět opatření nebo navrhovat věci, eh, které vlastně budou stavět západní země proti východním zemím a obráceně. Myslím si, že to je věc, na kterou si musíme dát velký pozor. A je velice důležité, aby komise Eh, skutečně brala v úvahu všechny ty připomínky, které dostává, aby se pokusila rozumět všem těm obavám předtím, než přistoupí k dalším krokům. Další bod, eh, o které bych se chtěla zmínit velice stručně, je to, že eh, já si myslím, že bychom měli vyčkat až eh, budeme mít směrnici, eh, která se zabývá prosazováním těchto věcí předtím, než budeme revidovat tu původní směrnici o vysílání pracovníků. Někteří říkají, že tyto věci nejsou propojené, ale dokonce i v tom návrhu komise se odkazujete eh, na tu revizi Eh, kde se, jedná, kde se hovoří například o jednotné webové stránce, která je součástí té směrnice z roku 2014. Čili i v tom návrhu už jsou určitá tato propojení a mě to skutečně dělá určité obavy, protože si myslím, že ta rychlost je tady neuměrná. Další oblast, na kterou jsem se vás chtěla zeptat, je oblast eh, související s revizí e, OŠ KIM. Mohla byste nám říci, jak eh, vypadá situace eh, v této oblasti? A jestli byste nám mohla říci také něco o těch otevřených konzultacích, které nám byly přislíbeny, eh, a to hlavně v souvislosti s tím, že se snažíme zlepšit legislativu, čili do jaké míry si myslíte, že ta příslušná komise pro regulační záležitosti je dostatečně transparentní, Eh, já vím, že existuje pracovní skupina, která se zabývá právě touto transparentností, ale mně se zdá, že té transparentnosti skutečně není dost. Ani sociální partneři eh, ještě neměli možnost seznámit se s, eh, s, tou, s výstupy této pracovní skupiny. Čili mohla byste nám říci, jakým způsobem skutečně angažujete ve členských státech všechny ty zainteresované strany, kterých se to týká, tak abychom byli schopni vytvořit zákony, které budou nejen efektivní, ale budeme také schopni dodržovat. Děkuji. Děkuji. Eh, Neoklisteridiotis. Teridiotis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να καλωσορίσουμε την κυρία Επίτροπο εδώ. Děkuji vám, paní komisařko. Musíme se držet faktů. A musíme být také otevření a upřímní. Komise chce dosáhnout eh, cílů, ale eh, v případě cílů pro zaměstnanost v roce 2016, tak problém je v tom, že členské státy nemají eh, důvěru v komisi, pokud je o směrnici o vysílání pracovníků. A když se dnes snažíme o evropské sociální systémy, to souvisí také s balíčky pro mobilitu a neustále se to pořád odsouvá. A potom sociální aspekty, tak to je odlišné. Na jihu je to tak, že každý čtvrtý občan, přibližně 24% podle statistických údajů, tak je na hranici chudoby. A statistiky nám také ukazují, že tak, jak to vypadá ve střední Evropě a nebo třeba i v Německu. A k zaměstnancům. Eh, tam skoro existuje potřeba nutnost emigrovat. Lidé jsou v podstatě nuceni, aby migrovali z jihu nebo eh, z východu, z těch zemí, kde je růst. A my jako eh, levice, GUE, my se držíme své pozice. Co se týče směrnice o vysílání pracovníků, tak chceme stejný přístup pro stejné pracovní podmínky a tak, aby byly dodrženy eh, všechny sociální, všechna sociální práva vyslaných pracovníků v té zemi, kde tito lidé eh, pracují. A potom, co se týče eh, mobility, tak to musí být napojeno na sociální ochranu a na důstojnou práci. Paní komisařko, já bych měl dva dotazy. Za prvé, jaké plány má komise, aby zaručila všechna tato sociální práva pro vyslané pracovníky a potom zároveň eh, eh, v případě eh, této směrnice. A potom, jak chcete všechna základní a sociální práva, jak je chcete začít v případě balíčku mobility. Děkuji. Děkuji vám tisíckrát se omlouvám. Marian Hakin, to nebylo uh, politické přání, to je, že to mám tady uh, chaoticky napsané v těch poznámkách a mám tady uh, zmatek v, v těch zpravodajích. Takže uh, Marian Harkin, ta byla předtím na seznamu, prosím. Děkuji, pane předsedo, to není žádný uh, problém. Takže v každém případě, paní komisařko, velice vás vítáme a já bych chtěla komentovat eh, vaše vysvětlení. Hovořila jste o sociálních právech. Jistě účelem je ochrana eh, práv pracovníků a my uznáváme, že máme sdílenou eh, digitální ekonomiku a víme, že jsou problémy, někdo bude hovořit o e, nezávislosti, flexibilitě pracovníků, ale je velmi mnoho pracovníků, kteří se snaží e, nahradit nízké příjmy a nemají žádné sociální příspěvky, nemají dostatečné důchody, ale co já jsem chtěla k tomu podotknout, je to, že tento pilíř sociálních práv musí chránit všechny eh, typy zaměstnanců. Je třeba eh, začlenit do tohoto pilíře všechny typy eh, profesí. A další bod, který je důležitý pro skupinu ALDE, když se zabýváme odstraněním nerovných příležitostí. Jistě bychom chtěli, aby komise analyzovala situaci, zabývala se zelenou knihou, než přijme politická rozhodnutí. Říkala jste, že budete eh, hovořit eh, o tomto programu, ale co je důležité pro ALDE? Eh, budeme usilovat o dialog, o koordinaci mezi členskými státy, například v oblasti podnikání, vzdělávání, abychom se jistili, že e, půjde zejména o předvídání důležitých dovedností pro profese. Jistě dosáhli jsme tady značného pokroku a e, je třeba dosáhnout dohody, protože potřebujeme, aby tu e, byla udělána ještě určitá práce, aby byl zajištěn přístup k webovým stránkám. Některé členské státy nejsou ještě tak daleko, já jsem se na to podívala. Některé členské státy eh, poslali své výhrady a myslím, že se hlavně opírají o tu skutečnost, že vy vycházíte eh, z povinného eh, rozšíření působnosti směrnice a podle některých členských států, jako třeba Bulharsko to vítá skutečnost eh, rovných podmínek na stejném místě, ale to administrativním způsobem. Tady jsou určité nuance, ale bylo zajímavé sledovat, co řeklo Dánsko. Ještě 10 sekund. To tedy není přepracovaná směrnice a tady jsou tedy národní přepracované směrnice a jejich začlenění by představovalo rozdíl. Mohl by to být základ, na kterém může komise pracovat. Já vám velice děkuji. My nemůžeme mít tady tento, e, tuto propast mezi západem a východem. Děkuji. A nyní zásobce zelených. Děkuji, děkuji vám, paní komisařko, že jste přišla a že navazujete zde na velice eh, užitečnou výměnu názorů v minulosti. Já mám několik upřesňujících otázek, ale než eh, začnu, chtěla bych navázat na to, co řekli mý předřečníci. Já věřím, že v současnosti vidíme v Evropské unii eh, rostoucí hnutí šovinistické, nacionalistické, které se šíří a neobrací se jenom na menšiny, ať to jsou jsou eh, muslimové nebo uprchlíci nebo další skupiny, ale to je z části odůvodněné a myslím, že v Evropské unii se nerovnost prohlubuje a Evropské Evropská unie na to nedává odpověď a myslím, že vaše role při těchto diskuzích je nesmírně důležitá. Budete potřebovat eh, návrhy Evropské komise, eh, zejména eh, jak můžeme čelit rostoucím nerovnostem v Evropské unii a také bych chtěla hovořit o tom sociálním pilíři. Ten pro mě nemůže být pouze, pouze věc souhrn věcí, které budeme uskutečňovat stejně. Je třeba, aby byly v Evropské unii respektována sociální práva. Eh, je třeba, aby společnosti eh, byly eh, na rov, rovné a to, co Evropská komise nyní eh, přijala, i když je to inkluzivní, eh, by přesto potřebovala, abyste to podpořila i ostatní komisaři, abychom nalezli odpověď na rostoucí nacionalistické a šovinistické hnutí v Evropě. Eh, nyní specificky k těm věcem, o kterých jste hovořila. Směrnice o vysílání pracovníků bude hlavním předmětem jednání v nadcházejících týdnech a já bych chtěla zdůraznit, že musíme eh, bojovat proti rozdělení mezi západně a východní Evropou. Chtěla bych se zeptat, co chce komise udělat, aby popřála sluchu nejenom národním parlamentům, kteří tento postup sice podpořili a i těm, kteří ho nepodpořili a jak také eh, dát popřát sluchu pracovníkům, kteří byli vykořišťováni v některých zemích. Jak na základě směrnice o vysílání pracovníků a jaký má být harmonogram. Velice často se eh, diskutovalo o tom, kdy přijde směrnice a co tedy nyní chcete učinit. A dále, kam bychom se měli posunout vzhledem k evropskému trhu práce a co chcete udělat v oblasti programu zelené zaměstnanosti, ohledně načasování, jak chce komise eh, postupovat. Myslím, že parlament udělal dobrý kus eh, práce, tedy co chce udělat komise. Děkuji. Laura Gia za FDD. Eh, děkuji, pane předsedo. Ještě jednou vítejte, paní komisařko. Vy jste se ptala, zdali ten sociální model, který se navrhl pro Evropskou unii, je modelem občanů. Není. Řecko je eh, nejlepším příkladem tohoto tvrzení a to, že Evropa eh, selhává v dosažení svých výsledků. 500 eh, tisíc dětí jsou v chudobě. Nemůžeme hovořit, v Řecku nemůžeme hovořit o nějakém dobrém modulu. Hovoříme o přežití. Já si myslím, že komise eh, musí ukázat odhodlání, být smělejší a hovořit méně. Protože já když eh, slyším o hovořit o balíčku pro specifická doporučení v jednotlivých eh, zemích, což vaši kolegové Dobrovsky Moskoviči navrhli, já se děsím, protože Vím, co tyto země čeká. Strukturální reformy, eh, krev, pot a slzy. A to se odrazí v sociálním světě. Nejenom, že se že lidé přijdou o práci, ale dostanou se do zbídačelého stavu, do nejstrašnější situace od druhé světové války. Proto já očekávám smělá řešení a zásadní řešení protože je to naším závazkem a je to povinností komise. Předseda Juncker přijde s eh, řekl, že chce velké výsledky, ale bylo by dobré, aby začal s malými věcmi, tak aby dostal z chudoby miliony občanů, kteří dnes eh, nemají možnost uspokojit svoje základní potřeby. To by mělo být jeho závazkem i naším. Proto očekávám, že do konce, ode dneška až do konce mého mandátu v parlamentu se budu moci s vámi setkat a říci: dosáhli jsme z tohoto, dosáhli jsme toto cíle, dostaňme z chudoby ti, ty občany, kteří jsou nyní v chudobě. Eh, děkuji, pan Mate. Merci, monsieur le président. Et je remercie... Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl opravdu srdečně poděkovat paní komisarce eh, Tajsnové za to, že eh, přišla mezi nás, aby hovořila o těchto šesti prioritách. Já jsem to alespoň tak pocítil, pokud je o priority na tento rok a budoucí. Jsou to věci, Mm, se kterými musíme všichni v této místnosti souhlasit, a to je akt o e, e, přístupu pro osoby s postižením, tam ještě co dohánět, potom bezpečnost na e, pracovišti pro pracovníky, to jsou dva body, které jsou zřejmou prioritou a doufám, že se nám podaří zapracovat na evropských normách, pokud členské státy budou chtít jít tímto směrem. ale eh, zde v tomto případě, paní Tajsnová, jsem ráda, že jste vystoupila. Ještě tady máme čtyři body, čtyři priority. Za prvé sociální práva a listina základních práv. A tady to jste představila. A vy jste řekla, že chcete eh, sociální součinnost. To je podle mého názoru něco, kde je třeba dosáhnout určitou pokroku. Evropa roste velmi rychle, 28 států, potom ti, co eh, klepou na dvaře. Je to problematické. Já jsem přesvědčen o tom, že to povede ke snížení úrovně vytváření bohatství, to je k čemu se rozhodla Evropa před 20-30 lety. A nyní všichni sdílíme chudobu. Ten vývoj tedy není dobrý. Další věc, vysílání pracovníků z roku 96, tato směrnice a snaha o její novelu, ale přece vidíme, jak, jaké negativní účinky tato směrnice má. Paní komisařko, vy jste řekla, že chcete eh, nadále eh, zaručit svobodný pohyb eh, osob a stejně tak služeb, kapitálu a tak dále a že vám mobilita pracovníků leží na srdci ale tato rozhodnutí v rámci Evropské unie vedly ke spuštění sociálního dumpingu. Takže opět, eh, paní eh, komisařko, to zase bylo odsuzeno k neúspěchu. Čtvrtá priorita, to je rovnost mezi pohlavími. Já mám ještě čas, ostatní hovořili tři a půl minuty. Ano, trh prá- na trhu práce, ano, to je krásné. Vy jste řekla, na úkor vzdělávání dětí či výchovy dětí, ať se o ně starají prarodiče a kdo ještě? E, nějaký náhodný kolemdoucí nebo kdo? Ale paní komisařko, k čemu to vedlo k, ke snížení celkové úrovně vzdělání a potom integrace uprchlíků na trh práce. A to je zase na úkor toho těch 25 milionů, kteří už dnes jsou bez práce. A paní komisařko, úplně na závěr. Vy dále eh, přiléváte olej do ohně těm, eh, kteří nejsou pozitivní pro Evropu a to je velmi znepokojící. Eh, tak jsme ukončili kolo, kdy vystoupili koordinátoři a navrhuji, abychom tedy si to dobře nacvičili, aby se příště dodržovali ty dvě minuty. 12 zástupců eh, našeho výboru je na seznamu a mají maximálně dvě minuty, to bude dohromady 24 minut a potom bude mít paní Tyson ještě dostatek času, aby na ně odpověděla. Elizabeth Morin-Chartier má slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěla vyjádřit podporu vám, paní komisařko, vaší práci. Ano, je zřejmé, že Evropa se nezačala stavět na sociálních pilířích, ale stále více lidé očekávají více od sociální Evropy. To je věc, kterou se musíme zabývat. Musíme zvýšit rychlost, tak aby se sociální Evropa začala opravdu začala stavět. A to je to, co naši občané očekávají. E, zahájením této revize, která je Eh, zaměřená, tedy ta, reviz, ta revize směrnice o vyslání pracovníků. Naším společným cílem je, já jsem si eh, vyslechla politické skupiny a vím, že volný pohyb osob pracujících je velmi důležitý a i vytvoření takovéhoto sociálního pilíře a směrnice vysílání pracovníků je součástí právě tohoto sociálního pilíře. Já bych si přála paní komisařko, aby ten postup se žlutou kartou, aby se to vyřešilo co nejrychleji. Co se týče parlamentu, tak budeme pokračovat eh, v práci v pozitivním a konstruktivním duchu a nezávisle na tomto postupu žluté karty, která byla adresována komisi. My opravdu chceme, aby takováto sociální součinnost nastala. A 20 let po vzniku je jasné novelizovat tuto směrnici cíleně a vyváženě. Nejde o to, aby existovaly určité skupiny, které by vytvářely propasti, rozdíly ani mezi politickými skupinami, ani mezi státy, protože historicky a politicky tu určité rozdíly existují. Pane předsedo, musíme podpořit malé a střední podniky, protože to jsou zaměstnavatelé. Až 82 pracovních míst v Evropě vytváří právě malé a střední podniky. Děkuji. Děkuji, Georgi Pirinsky. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky, které chci položit během těch dvou minut. Paní komisařko, ta první otázka se týká eh, té revize toho víceletého finančního rámce. Vy jste eh, říkala, eh, že nemůžeme se chovat, jako by se nic nedělo. <coughs> Čili jak se to projeví v tom, co hodláte dělat? protože eh, ty obavy, které tady zazněly a které se vyzmínila, se souvisejí s tím, že tento sociální pilíř se, stane, se zůstane pouze naším tajným přáním, pokud se nějakým způsobem to nebude reflektovat v té příslušné eh, revizi eh, těch stropních hodnot a i v jejich revizi. Myslím si, že tento sociální pilíř nemůže stát sám o sobě musíme ho vnímat v kontextu ekonomického, sociálního a, a, teritori, a teritoriální koheze, eh, kterou Evropa potřebuje, protože jinak ekonomické reality Eh, které také se projevují v té eh, žluté kartě, nebo v tom principu žluté karty, eh, se budou opakovat. Čili já si myslím, že to, co řekl Jao Rodriguez, je velice důležité. Musíme urychlit vytváření nových pracovních příležitostí a to v celé Evropě. Ta druhá otázka souvisí s tou platformou, o které jste se zmínila. Myslím si, že tady můžeme hovořit o tom, že, že jsme byli úspěšní. Spolupracoval jsem nejen s komisí, ale i se svými stínovými eh, zpravodajci 27. května by mělo dojít k prvnímu setkání této platformy, ale přesto mi dělá trošičku starost to, že eh, se soustředujeme v tom eh, dotazníku na to, že by se mělo hlásit každá práce, která je vlastně na šedivém trhu, která není eh, eh, hlášená. Mohla byste tedy v tom pracovním programu pro tuto platformu se postarat o to, abychom měli dobře rozvrženy ty dva typy akce. Jednu sekundu, jednu sekundu jste mi měli ještě dovolit, pane předsedo. Takže téměř to byly dvě minuty Anges Ergerius. Děkuji, pane předsedo. Využijí tedy této příležitosti a budu hovořit nizozemsky. Za prvé bych vám chtěla připomenout jeden rozhovor z dnešních novin. Název je, že bude konec Evropy, když lidé budou pravidla pokládat za nespravedlivé. Je to citát z rozhovoru, paní komisařky eh, včera byla v Amsterdamu a dnes je v Bruselu. A já s ní v tomto ohledu naprosto souhlasím. Když lidé pokládají pravidla za nespravedlivá, potom tu vzniká nebezpečí, že celková podpora jednotného trhu a dalších pravidel bude oslabena. A i z těchto důvodů je důležité když říkám, že my, tak jistě hovoříme jménem většiny v Evropském parlamentu, proto je důležité, abychom kladli velký důraz na to, aby se pokračovalo v práci na směrnici o vysílání pracovníků. Jistě jsou tu ty žluté karty. Říkáte, že musíte prostudovat stanoviska, odpovědět na ty dopisy, ale dovolte, abych přeci jenom řekla, že kladu velký důraz na to, že musíte trvat na tomto návrhu. Samozřejmě možné návrh stáhnout nebo ho pozměnit, ale myslím, že nejlepší řešení bude trvat na tomto návrhu a dále na něm pokračovat, protože Jenom tak můžeme čelit nekalé soutěži na pracovišti, mezi podniky, proti chování některých na úkor druhých, kteří se snaží využít těch nedostatků. To je jeden způsob. Já vím, že jsem překročila čas, ale měla bych ještě jednu otázku. Co mám říci těm lidem, kteří kteří pracují v silniční dopravě a říkají, bude nějaká úprava, která bude platit pro všechny zaměstnance, jak to bude upraveno v dopravě. Dobře, paní Blinkevičute má slovo. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ponia komisarė, už dalyvavimą. Děkuji, děkuji paní komisařko za to, že se účastníte naší schůze. Mám na vás dvě otázky. Za prvé, minulý týden ehm, komisem ehm, představila doporučení pro členské státy. Komise přitom zdůraznila, že členské státy ne ehm, realizují eh, doporučení z roku 2013, které se týkají investic pro děti. Eh, dětská chudoba eh, je na vzestupu v Evropské unii a teď 27 milionů dětí skutečně trpí chudobou v Evropě. To opět ukazuje, že členské státy nejsou schopné bojovat s tímto jevem, s dětskou chudobou. Paní komisařko, já bych vás strašně moc chtěla poprosit, abyste analyzovali naše žádosti, které jsme vám předložili. Jsou to žádosti, které se týkají eh, toho, že bychom měli mít eh, specifický nástroj pro tento boj s dětskou chudobou. Teď, když revidujeme ten víceletý finanční rámec, tak si myslím, že bychom mohli určit specifický nástroj právě pro boj s dětskou chudobou a měli bychom k tomu mít také příslušný eh, rozpočet. Je potřeba, abychom eh, došli k určitým rozhodnutím v této věci, protože jinak budou děti trpět chudobou i nadále. Druhá otázka, když jste se zmínila o tom, eh, to se týká té rovnováhy mezi prací a rodinným životem. Eh, dnes jsme eh, hovořili ve výboru pro ženské záležitosti o zaměstnanosti. Ta diskuse byla mimořádně eh, dobrá. Chtěla bych poděkovat paní Astrole, která se zúčastnila této schůzky. Mám tedy v této souvislosti otázku. Když komise plánuje představit druhé stádium konzultací se sociálními partnery k této otázce rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem. Eh, a kdy tedy nás představ, nám představíte ten balíček, který se dotýká. Děkuji, paní Begner. Děkuji, Sama jste často říkala, že máme různé standardy, pracovně právní a i výše mest je odlišná v Evropě. Já jsem z Rakouska a tady máme tvrdé hranice, ty rozdíly jsou relativně velké. Co tedy mám říct si zaměstnancům, kteří se domnívají, a říkají si, jak to, že zaměstnanec v sousední zemi dostává mzdu, která je pod kolektivní kolektivní eh, dohodou, pokud pracuje v Rakousku. Není to protiprávní a já říkám, pokud je naprosto jasné, že podniky při vyplňování eh, dokumentů sociálního eh, pojištění se dopouš- podvádějí a to je jasné. Já bych vám mohla uvést celou řadu příkladů jednak to není eh, v souladu s právem, ale ty kontroly eh, nepůsobí, i když tu je příslušná směrnice a mohla bych uvést dostatek příkladů, které ukazují, že je nutné podstatně zlepšit směrnici o vysílání pracovníků. Co řeknu eh, lidem? Co je to za Evropu, kdy se snažíme takhle vzájemně utlačovat a vytvořit eh, minimální standardy, když se nesnažíme od sebe poučit Eh, tak to je působivé, děkuji. Poprvé to bylo dodržení stanoveného času. Maria Rene. Děkuji. Děkuji vám za vysvětlení. Chtěla bych naznačit dvě nebo tři věci. Mnohé již zde zaznělo. Za prvé moderní sociální ochrana. A také chápu paní kolegyně Blinkěvič, když hovoří o chudobě dětí. Moderní ochrana, která ponechává na pospas 26 milionů dětí v Evropě, to je nepřijatelné. Co tedy navrhujete jako ochranu a boj proti tomuto jevu chudoby dětí, který je neakceptovatelný v Evropě? Má druhá otázka se týká směrnice o vysílání pracovníků. Naprosto nesouhlasím s tím, co řekl kolega, že je třeba ještě čekat. Tato směrnice vznikla v roce 96 na ochranu pracujících a teď eh, se eh, používá, eh, nebo spíše zneužívá, když se obchází nějaký zákon, a teď už dochází ke zneužívání, tak to rozhodně není přiměřené. Není to Musí to být ve prospěch mobility pracovníků, aby všichni pracovníci mohli eh, eh, využít této ochrany. Neměli by tu být rozdíly mezi východem a západem. Je třeba nastolit důstojné podmínky práce a ne otroctví, jehož jsme svědky v Evropě, protože takovéto otrokářství nemůže být v Evropě. Děkuji vám. Anisandre. La commissaire, je voudrais saluer le... Děkuji. Vítám vaši práci. Tedy to úsilí nalézt rovnováhu mezi silným hospodářským pilířem vytváření pracovních míst a tento sociální pilíř, na který všichni naši občané čekají. Kolegové už vám položili otázky, které se týkaly mnohých témat, ale já bych se chtěla zeptat na něco specifické povahy. Týká se to stanoviska, o kterém se bude hlasovat v druhé části naší schůze. Jde o, o zaměstnání e, v zemědělství ve venkovských oblastech. Zemědělství se nachází v krizi, dosud nevýdané, je to spojené s ochuzováním, s tím, že mnoho podniků eh, zkrachovalo, v některých zemích je to ještě viditelnější. A můj dotaz na vás, paní komisařko, plánuje Evropská komise zabývat se konkrétně sociálními dopady na zaměstnanost, tak aby se eh, zjistilo, eh, která pracovní místa se ničí a jaké to má dopady v zemědělství a i v jiných odvětvích, protože moc dobře víme, že když je nějaké když zanikne nějaké pracovní místo v zemědělství, tak potom to souvisí i s jinými odvětvími nepřímo. Děkuji. Jumbalas. A ještě před vámi byly tři dámy, prosím, do tří minut. Euh, Madame la commissaire, euh, euh, je m'adresse à vous, mais peut-être à nous tous euh, en même temps. Mm, děkuji, paní komisařko. Já se obracím na vás, ale možná i na některé z nás. Paní Regner hovořila o Rakousku, eh, včera tam o pár hlasů zvítězil eh, proevropský kandidát, vyhrál nad nacionalistickým kandidátem. Bohužel bez mikrofonu. Dominik eh, Martán, zástupce Front National, nás chce rozdělit. Je to eh, proto, protože jeho základní ideou je být proti Evropě. Moje otázka je jednoduchá. Mezi námi jsou tací, kteří si myslí, že volný pohyb osob, že to nejde, není doprovázeno se sociálními právy, že sociální pravidla, pokud nejsou podobná, pokud nebude svoboda pohybu, tak jak může jedna věc fungovat bez druhé? Pokud eh, nevyplníme tuto mezeru, nechybí svob- volný, volný pohyb osob máme, ale nemáme společný sociální pilíř. A proto ty věci nefungují. Proto můj dotaz pro vás, paní komisařko pokud jde o vaše návrhy, možná zacházejí příliš daleko, ale potřebné jsou, eh, prosím, vyslechněte si všechny, nalezněte kompromis, ale zachovejte všeobecný veřejný zájem, tak aby se legislativa vyvíjela k většímu množství společných práv. Děkuji. Eh, tack fru ni och en Děkuji paní komisařko, že jste přišla mezi nás. Děkuji vám za vaše vystoupení. Podle mého názoru ve vašem vystoupení jste vyzvihla témata, o kterých musíme určitě dále přemýšlet. Je velmi důležité, aby eh, v případě eh, směrnice o vysílání pracovníků jsme se zabývali s tím eh, souvisejícími otázkami, ale eh, v, té, eh, v těch prvních fázích nebyli dobře zapojeni sociální partneři. A v budoucnosti, pokud budeme mít další proces, no tak musíme zapojit sociální partnery, protože víme, že v případě sociálních partnerů tak eh, mají špatné pocity. Třeba eh, v případě mm, kadeřníků a to nemůžeme eh, umožnit do budoucnosti, aby lidé z toho potom neměli špatný pocit. A potom otázka pracovních podmínek. Vy jste hovořila o několika důležitých věcech, ale od začátku se musí zapojit eh, sociální partneři tak, abychom měli opravdu dobrý výsledek. Ze strany socialistů a demokratů podpoříme veškeré vaše úsilí. Děkuji, Helga Stevens. Ja, dank u wel, voorzitter en collega's. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní komisařce Tyson, milé kolegyně, milí kolegové. Mám ještě několik otázek. A už předem vám děkuji za vaše stanovisko proti sociálnímu dumpingu. Dále k otázce stejného odměňování to je téma, které tu dnes již několikrát zaznělo. Ráda bych se dozvěděla, jak si to představujete konkrétně. Dovedete si představit, že bude vyslán belgický pracovník do Maďarska a bude tam pracovat? Bude to tedy znamenat, že tento pracovník bude muset respektovat pracovní podmínky platné v Maďarsku nebo v Belgii? protože eh, když tam budou tedy nižší platy, bude muset respektovat tuto úroveň nebo ne. To není úplně jasné. A dále k otázce 24 měsíční lhůty. Domníváte se, že tato lhůta stále ještě je odpovídající, snad bychom mohli zvažovat snížení této lhůty na 6 měsíců, protože to by ten název dočasné úpravy naplňovalo a potom uvidíme, zda to budou členské státy eh, sami eh, realizovat eh, je to otázka sociálního zabezpečení. Máte nějakou představu, jak by toto sociální zabezpečení bylo možné zorganizovat možná ze sociálních příspěvků, když například Polák nebo Čech bude vyslán pracovat v Belgii a bude muset své sociální pojištění platit tam nebo ve své vlasti? Máte už nějakou představu? A pokud ano, tak jaké tarify by měly platit a jaké časové úpravy? To jsou mé otázky. Děkuji. Šest Gutierrez. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Nevím, zali jste si vědoma, jakou velkou odpovědnost máte, protože když se eh, podíváme na výsledky třeba včerejších rakouských voleb, když vidíme, jak eh, roste podpora extremistů a populistů, tak vidíme, že všichni mají společného jmenovatele a to je nejistá eh, pracovní místa, velká nerovnost, velké sociální vyloučení a kdo je za to vinen? Je to mm, politika z Evropské unie. A toho se lidé bojí. Je vaší povinností, abyste právě dala naději tak, aby eh, se bojovalo proti stále rostoucímu populismu. Protože my, když analyzujeme ty vaše programy na, v Krakodrem horizontu i na národní rovni, tak nevidíme, že by Evropská unie podporovala nějaké politiky. Ani žádná minimální, eh, minimální plat eh, pro to, aby jsme po aby jsme ukončili chudobu. Chybí nám evropské politiky a chybí nám doporučení pro národní reformní e, programy, tak aby se e, skončilo s těmi hnutími, které podporují populisty. Potom otázka střednědobá. Lidé ve výboru pro vnitřní trh, tam jsou komisaři, kteří e, podporují portabilitu finančních služeb, tak aby třeba nějaký člověk, nějaký občan může svůj sou, sou, soukromý důchodový fond převedl do jiné země. Můžeme to dělat na veřejné úrovni v případě těch eh, důchodových eh, státních plánů. Můžeme, existuje tady ta přenositelnost, vytvoříme tedy nějakou Evropskou unii, kdy někteří komisaři eh, právě z vašeho kolegia umožní portabilitu soukromých dochodových plánů, anebo budeme tady obchodovat tady s těmito věcmi a s podporami v nezaměstnanosti. Takže vy Eh, musíte eh, vyřešit otázky, které nejsme my schopni eh, v otázce zaměstnanosti a sociálních věcí. Von Tulis. Pan von Tulis. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vy jste ještě jednou popsala, jak chcete vést strukturovaný dialog a jak se komise dívá na tento dialog. A my vidíme, že máme Evropu dvou rychlostí. Severní a jižní část, sociální práva, eh, v Řecku vůbec neexistují. To je vtip, kde je ta svoboda pro všechny jaká je reakce Evropanů na ta příšerná opatření. Stále se hovoří o solidaritě, ale vy víte moc dobře, jaká opatření musí Řecko přijmout v souvislosti s třetím memorandem. Pan Kudarus se nechtěl zúčastnit, ta návštěva byla odsunuta, on vůbec neví, co by měl říci. Taková je pravda byla <clears throat> přijata liberalizace, propouštění, navýšení DPH, to všechno povede jenom do recese, ne k k růstu. A sektor zdravotnictví u nás už nejsou žádné léky, jsou to poměry jako v zemích třetího světa. Jediné, co e, probíhá, je důležité, aby investoři dostali zpátky své peníze ale <clears throat> to není ve prospěch eh, pracovníků, ve prospěch normálních lidí, kteří ale potřebují zaplatit své účty. Já bych chtěl ještě něco říci na téma migrace. To je eh, v současnosti velice explozivní téma. Eh, nezaměstnanost na jihu dosáhla značné výše. Lidé mm, akceptují cokoliv, jenom aby mohli přežít a ta nová opatření povedou jenom k prohloubení chudoby eh, jak jsme hovořili o rostoucím nacionalismu a populismu. Ty útoky ovšem eh, v Belgii a v, eh, ve Francii nespůsobily teroristy. Dále paní Štanoka. Yes. Uh, thank you, Commissioner. Ano, děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, mám dvě otázky. Jedna se týká té e, e, směrnice, my na tom pracujeme a chtěli bychom se zeptat, jaký váš postoj e, k směrnici o rodičovské dovolené a dále jde o otázku rovnosti. Vy jste hovořila o stanovení minimálních příjmů a také o mediálním příjmu. Návrh usnesení byl eh, takový, abychom dosáhli minimálně 60 ale velká většina členských států a eh, tam je to méně než 50%. Eh, v mé zemi je to ještě méně než 45%. Jaký je váš postoj k tomu? Děkuji. Děkuji. Než udělím slovo paní komisařce Marian Tyson, dovolte mi možná dvě krátké připomínky. Za prvé otázka sociální zabezpečení, sociální práva. Já budu citovat, co jsme již eh, probírali v našem výboru. Zabývali jsme se otázkou nerovnosti v Evropě a skonstatovali jsme, že nastala maximální eh, nerovnost v Evropě od roku 1961. Je tedy naprosto nutné eh, posilovat sociální práva, ale já eh, zopakuji, co jsem již řekl a mám eh, pochybnosti, že se tam dostaneme krásné nadpisy nebudou k ničemu. Lidé v Evropě se budou ptát, k čemu má být debata o sociálních právech, pokud tu eh, nejsou žádné konkrétní legislativní výsledky. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že je třeba dosáhnout hmatatelných výsledků pro lidi. Lidé jsou maximálně znejistěni právě v důsledku nerovnosti a je tu nebezpečí, že eh, se padnou dolů, že se stále i signalizuje sociální eh, zabezpečení, ale nepřichází v Evropě. Dále situace eh, ohledně směrnice o vysílání pracovníků. Již nyní jsme svědky případů konkrétního zneužívání. Víme, že ustanovení této směrnice dovolíte, to ani ta e, směrnice o prosazování nebudou stačit, abychom čelili těmto nešvarům. E, víme, ale nemůžeme vyčkávat, protože jinak bychom se dostali do nebezpečí, že členské státy e, budou zase budovat zdi, ochrany zdi a konec konců se tak de facto zničí eh, volnost pohybu. Mohu tím hned začít. Já jsem hodně eh, kritizovala svou ministrini práce a ona eh, zdůrazňovala, že není možné čekat. Systematicky řečeno je to správné, počkat Počkejme tedy eh, na provádění směrnice o prosazování, ale vyčkávat eh, povede k naprostému nebezpečí, že eh, v Evropě vzniknou ochranné zdi proti svobodě volného pohybu. To si nemůžeme dovolit. Možná by to byla jedna dobrá cesta tato fronta, která v současnosti vzniká, tu se můžeme snažit odstranit tím, že mezi západo a, a, a východoevropskými experty a, a Evropským parlament zahájíme neformální debaty, než a, e, dopustíme konfrontaci. A myslím, že pro komisi by bylo docela dobré uspořádat neformální setkání o těch věcných rozdílech, které máme, ne o politických rozdílech, ale o těch věcných rozdílech, které tu tu jsou, abychom odstranili barikády a snažili se nalézt společně rozumné řešení je bezpodmínečně nutné, abychom zabránili této konfrontaci. A když neuděláme nic, tak eh, eh, zmizí volný pohyb pracovníků. Eh, kdybychom nic nedělali, tak Eh, to by nastalo a to si v této situaci v Evropě nemůžeme dovolit. Tolik z mé strany a nyní paní Tyson. Ehm, děkuji všem poslancům za všechny ty dotazy, za všechny připomínky, které se zazněly. To všechno určitě budeme brát na vědomí. Ale první otázka na vás, pane předsedo. Kolik mám času? Tři hodiny? tři hodiny bych mohla odpovídat na ty všechny otázky a připomínky. 12 minut. V tom případě se obávám, že nebudu schopná odpovědět na všechny otázky, ale všechno jsme si to poznamenali. Můžeme na to reagovat jindy. Budu hovořit eh, holandsky a tak mohu využít eh, tlumočnických služeb. Co se týče eh, uprchlíků. Integrace uprchlíků eh, se musí provádět lépe, než tomu bylo dosud. V tom smyslu, že jestliže se podíváme na ty zprávy o jednotlivých zemích, jestliže se podíváme na situaci migrantů eh, na trhu práce a ve společnosti obecně, okamžitě vidíme, že ta integrace není vždy stejně úspěšná ve všech zemích. Proto je potřeba eh, Eh, pracovat eh, na takových věcech, jako, je eh, například, jako jsou například jazykové dovednosti. Musíme je zaškolovat, tyto lidi, musíme jim pomoci. Musíme se postarat o to, aby děti dokončily školní docházku, musíme jim dát příležitost, aby se dostali také na trh práce. Na tom jsme se snad všichni shodli. Pochopitelně tyto snahy budou potřebovat určité finanční eh, podporu. Kromě toho budeme také nadále pracovat na dalších eh, optimálních eh, praxích, ale v žádném případě pochopitelně to nesmí být na úkor těch nejvíce ohrožených lidí, kteří jsou v Evropě. Hmm, pochopitelně ty Nikdy to nesmí být tedy e, na úkor těch, který, kteří jsou nejvíce ohroženi v naší společnosti. To je věc, kterou musíme zcela jasně prohlásit. Co se týče e, uprchlíků chtěla bych zcela jasně říci, že v Evropě žije 507 milionů obyvatel a já si myslím, že pokud bychom všichni spolupracovali, pokud bychom e, se o to pokusili, pak by bylo možné skutečně přijmout mnoho eh, uprchlíků v této eh, bohatší části světa. Pokud to budeme dělat inteligentně, tak eh, bychom, pochopitelně bude to vyžadovat za naše snahy, budeme muset investovat do lidského kapitálu, ale za to nás čeká také jistá odměna. Eh, je celá řada členských států, které mají obrovské problémy s demografickým vývojem, čili eh, tito uprchlíci by pro ně mohli být určitým řešením. Co se týče toho sociálního pilíře, eh, pan Rodriguez o tom hovořila. Nejprve dovolte, abych vám poděkovala za to, že jste uznala eh, laskavě to všechno, co děláme v této oblasti sociálního pilíře. Nám jde o to, aby ta konvergence eh, byla skutečně ve směru nahoru. Eh, a to nejen v eurozóně, ale ve všech 28 členských státech. Ale je pravda, že ta měnová unie kde eh, všechny členské státy používají stejnou eh, měnu, tak tam eh, tato otázka je ještě důležitější, čili tam skutečně je, je to věc, která se musí řešit. Jak říkám, bylo by velice dobré, kdyby se to týkalo všech 28 zemí. Celá řada věcí, která souvisí s tímto sociálním pilířem, jsou velice důležité věci. Chtěla bych hovořit, pohovořit o té právní stránce uvidíme, eh, k čemu povedou diskusy. K diskuse uvidíme, eh, jaká eh, vlastně ta právní úprava nakonec bude, ale budeme muset vycházet z práv, z povinností. Až budeme mít ten referenční rámec, tak potom Uvidíme, jakým způsobem k tomu přizpůsobíme sociální politiku, pracovní politiku a jakým způsobem to budeme všechno porovnávat. Možná, že e, se nám dostanou určité návrhy související s právními akty. Eh, eh, kde má, pro které má kompetence celé, celá Evropská unie, jinde to bude kompetence jednotlivých členských států. Je potřeba vytvořit také určité referenční hodnoty, abychom eh, měli tedy tento referenční rámec, na základě kterého bychom mohli měřit úspěšnost našich politik a na jejich základě potom by byl vypracován ten legislativní návrh. Co se týče eh, vysílání pracovníkům, eh, eh, k tomu zde zazněla celá řada otázek. Pochopitelně, že nechceme mít žádnou konfrontaci mezi východem a západem. V, v, Evropské unii je 28 států, 507 milionů lidí a pro nás jsou všichni tito lidé si rovni. Co se týče vysílání pracovníků, jde nám o tom aby eh, ta pravidla byla jasněji stanovena, chceme mít spravedlivá pravidla a chceme mít pravidla, která jsou prosaditelná přímo na jednotlivých pracovištích. Souvisí také s otázkou odměňování těchto pracovníků Eh, chceme, aby ty povinné a povinná pravidla, která se týkají místních pracovníků, se týkala zrovna tak i pracovníků, kteří jsou vysíláni do dané země. To všechno by mělo být součástí jednoho balíčku. To je vlastně podstata celého tohoto eh, přístupu. Pochopitelně eh, jste se ptali také na otázku mzdové politiky, ale to je kompetence členských států sociální partneři v této věci mají mimořádně důležitou úlohu eh, při vyjednávání eh, mest. Nic takového se měnit nebude, my se do toho plést nebudeme, jenom říkáme, že ta pravidla, která se týkají místních pracovníků, musí být respektována také v případě například eh, hladiny mzdové, co se týče pracovníků, tedy, kteří jsou vysíláni do této země. Myslím si, že budeme mít ještě příležitost se k těmto věcem vrátit. Co se týče eh, bezpečnosti při práci a eh, zdraví, na to se ptala paní McIntyre, v současné době eh, jsme v takové přípravné fázi. Organizujeme vlastně první kolo konzultací se sociálními partnery Čili dál jsme se zatím nedostali, eh, zatím se to hodně povídá, ale musím říct, že to stádium je skutečně to úplně první stádium, kdy organizujeme tyto konzultace, ale zcela určitě se k tomu budeme moci při příštích příležitostech vrátit. Dále je to otázka flexibility. Eh, tady jsou různé typy, například pracovních smluv, eh, kterých se to týká. Většinou eh, jsou to tedy eh, otázky týkající se občanských práv. Je potřeba také eh, se postarat o to, aby nedos, na trhu nevznikla situace, kdy někteří lidé jsou velice dobře chráněni, někteří nejsou chráněni vůbec, protože jedna skupina potom by žila neustále v pocitu nejistoty, druhá skupina naopak by se těšila absolutní ochraně v těch, v těch zprávách, konkrétních zprávách o jednotlivých členských zemích, tam je celá řada návrhů eh, a z těch návrhů vyplývá, že toto jsou všechno věci, které nám velice leží na srdci, co se týče nerovnosti. Nerovnost je zase otázka, které věnujeme velikou pozornost a také v těch návrzích, které se konkrétně zabývají jednotlivými členskými zeměmi, se právě těmto věcem věnujeme a od, eh, eh, vyzýváme tyto státy, aby udělali vše pro to, aby odstranili nerovnost. To se projevuje ve všech těch eh, návrzích, které předkládáme jednotlivým státům. Co se týče dovedností a kvalifikací, Ehm, budeme mít nový program zabývající touto otázkou a to již záhy. Jedna z priorit tohoto programu je eh, lepší spolupráce mezi sociálními partnery, představiteli podnikatelské sféry, také mezi světem, který zajišťuje školení a vzdělávání, tak abychom eh, ehm, přeplavovali lidi eh, příslušným způsobem eh, na eh, vstup na trh práce. Musíme také připravovat lidi v tom smyslu, aby se z nich stali aktivní občany. Jestliže mladí lidé mají se zúčastnit <clears throat> života společnosti, potřebují k tomu všechny ty dovednosti, které jim umožní vstoupit na pracovní trh. A je potřeba také vyhodnocovat tyto dovednosti a sociální partneři by se měli v těchto věcech také angažovat. E, ten akt týkající se přístupnosti nebo zajištění přístupu, e, což souvisí se, se začleněním lidí s, e, s postižením, to myslím, že projde parlamentem poměrně snadno. Jsme velice rádi, že již došlo k, pobr- k pokroku. To souvisí také s tím vytvořením té veřejné webové stránky Velice se těšíme na vaše stanovisko, na stanovisko vašeho výboru. Co se týče eh, pracovníků vysílaných, eh, získali jsme nejrůznější stanoviska k této věci eh, z různých národních parlamentů. To jsou věci, které budeme analyzovat, budeme je studovat, prostudujeme si každý dopis, který dostaneme vezmeme v úvahu každou připomínku ze strany parlamentu a potom v rámci celého kolegia se pokusíme nějakým způsobem s tím pracovat. Můžeme buď přijmout daný návrh, nebo ho můžeme zamítnout, nebo ho můžeme nějakým způsobem um, změnit. To všechno bude tedy práce celého našeho kolegia. Ale chtěla bych v této souvislosti říct, že ještě předtím, než jsem vůbec přišla s tímto návrhem, tak jsme se velice zamýšleli nad tím, jakým způsobem bychom měli aplikovat princip subsidiarity. To jsou věci velice důležité. My si myslíme, že náš návrh je velice dobře vyrovnaný a vychází skutečně z principu subsidiarity. Ale jak jsem řekla, my budeme velice eh, seriózně posuzovat všechny ty dopisy, které dostáváme a potom vás seznámíme s naší celkovou, s naším celkovým stanoviskem. Nemohu vám říct si přesně, kdy to bude, ale mělo by to být během několika dalších týdnů. Nemůžeme to odkládat. Do nekonečna eh, musíme <clears throat> se pokusit o formulaci reakcí a odpovědí na tyto dopisy. Někdo také říkal, že bychom měli více dělat, než mluvit. Ehm, myslím si také, že někdo řekl, že potřebujeme věnovat více pozornosti v rámci toho semestru sociálním otázkám. Musím říci, eh, že se nám podaří přesvědčit lidi pochopitelně výsledky a ne tím, že budeme chrlit další zprávy a papíry. Domníváme se, že děláme skutečně všechno, co je v našich silách. Chceme vytvářet tu přidanou hodnotu pro Evropu. Je potřeba dát lidem lepší eh, příležitosti eh, na slušný, slušný život a to se týká všech našich občanů. No. Já nevím, byly určitě ještě další otázky vzneseny, e, například e, svobodný pohyb, volný pohyb. To je velice e, důležitý plus toho, co nám dává vnitřní trh. Je to věc, kterou i nadále chceme podporovat. Chceme také prohloubit jednotný trh, tak abychom mohli hovořit o skutečném jednotném trhu, který odpovídá tomu, co to znamená. Eh, jednotný trh neznamená eh, pouze otevření eh, hranic a umožnění takzvaných zákonů džungle, abyste fungovali. Ne, musíme nějakým způsobem se věnovat všem těmto otázkám, které souvisejí právě s tím vysíláním pracovníků. Jsem naprosto přesvědčena, že spolu budeme hovořit i nadále. Ostatně už s radou ministru eh, o těchto věcech hovoříme. Budeme využívat každou možnost eh, o těchto věcech hovořit i v rámci bilaterálních jednání s jednotlivými státy. Eh, budeme vždy hovořit o všech těch otázkách, které souvisejí s vysíláním pracovníků. Přitom vycházíme z faktů. Snažíme se ty věci vysvětlovat tak, aby každý tomu rozuměl a naším cílem pochopitelně je najít nějaké řešení právě na základě těchto vzájemných diskusí. Jsem přesvědčena, že i e, u tohoto velice e, obtížného dosie se nám podaří najít odpovědi na otázky, které nás zajímají. Tam, kde je vůle, tam je i způsob, jak toho dosáhnout. E, dále potom ta otázka týkající se platformy, platformy u té nezveřejňované práce. Pan zpravodaj eh, hovořil o tom, že 27. května bude zahájena činnost této platformy. Eh, typické platformy je, že necháváme na členech té platformy, aby si sami určili program. Máme různé lidi, kteří jsou členy této platformy, včetně inspektorů prácem eh, a pochopitelně budeme od nich chtít, aby se podívali na to, jaké existují rozdíly, aby se vyměňovaly ty optimální praxe, ehm, ale je potřeba také, abychom zajistili, že všechny ty myšlenky a ty praxe, které si vyměňujeme, se nějakým způsobem potom dostávají do jednoho místa, tak aby na základě nich mohli ti, kteří, dělají rozhodu, kteří rozhodují o politikách, je měli k dispozici a mohli na základě nich Eh, se pokusit o dosažení dalšího pokroku. Doufám, že to bude všechno probíhat konstruktivním způsobem. Otázka chudoby. To je problém mimořádně citlivý, eh, pochopitelně je to ostuda. Myslím si, že chudoba je vždycky ostudná, dětská chudoba je dvakrát ostudná. Eh, musíme opravdu udělat něco a tuto věc řešit. Je to ale problém, který má mnoho stránek a nemáme k dispozici všechny nástroje, které bychom potřebovali. Pochopitelně místní zastupitelstva, regionální zastupitelstva, ty také mají určité nástroje k dispozici. My se pokusíme dělat, co můžeme s těmi nástroji, které máme v rámci toho semestru. Někdo zde řekl, že zaměstnanost je velice eh, důležitá věc. Všichni pochopitelně eh, chceme bojovat eh, Eh, s chudobou a tak dále a tak dále. V těch zprávách eh, o konkrétních členských zemích hovoříme také o tom, že je potřeba, abychom zajistili, že když lidé potřebují eh, nějakou pomoc, tak zkrátka by to měl dostat. Pochopitelně, že budou existovat přechodná období, kdy to bude těžké všechno vyřešit v rámci třeba toho, jak zajistit sociální zabezpečení a tak dále, ale jde o to, abychom umožnili lidem Ehm, ehm, se, vyrovnat s těmito věcmi je potřeba zabránit tomu, aby upadly do takzvané pasti nezaměstnanosti. Ehm, jsem velice ráda, že v Evropském sociálním fondu vlastně poprvé vůbec v celé historii tohoto fondu je e, zde i určité procento financí, e, které jsou zaměřeny na sociální začlenování. Znamená to, že členské státy e, skutečně se zavazují, že budou v této věci dělat více. A to je také díky snahám Evropské parlamentu. Jsem ráda, že to rada přijala. Pochopitelně je potřeba ještě udělat spoustu jiných věcí. CS, CSR, které jsme přijali před několika týdny, se bude této otázce také věnovat. Co ještě? E, rovnováha mezi pracovním a rodinným životem. E, ta otázka související s mateřskou dovolenou. Eh, teď již se obracíme na sociální partnery v rámci druhé fáze konzultací, abychom se dozvěděli, co oni si o tom myslí, jestli oni chtějí Eh, se ujmout iniciativy, nebo jestli nechávají tu iniciativu na nás, společně s vámi bychom se chtěli podívat na to, jak bychom měli dále pokračovat, ale kdyby sociální partneři na sebe vzali tu zodpovědnost, my budeme tomu jen rádi. Hm, co se týče těch zelených eh, zaměstnání, eh, venkovských zaměstnání, pochopitelně, že bychom chtěli mít zaměstnanost všude, nejen ve velkých městech, Eh, využíváme také k tomu veškeré finance a veškeré eh, nástroje, které máme k dispozici. Ještě jednou, sociální práva, pochopitelně volný pohyb, to jde ruku v ruce, eh, sociální dumping, vnitřní trh, není jenom boj, ve kterém vítězí ti nejschopnější. Eh, je potřeba, abychom bránili i ty, kteří eh, tak schopni nejsou. Eh, paní Steven se mě ptala také na věci související s vysíláním pracovníků. Nemám čas na to odpovědět teď, ale jednu věc bych chtěla říct si naprosto jasně, protože tady spousta věcí není správně chápána. Jestliže říkáme, že platy a mzdy které se týkají místních zaměstnanců, se musí také týkat vysílaných pracovníků. To však neznamená, že někdo, kdo eh, přijde ze země, kde jsou vyšší platy a je vyslán do země, kde jsou nižší platy, že takový člověk potom bude vydělávat méně. Typické pro tyto vysílané pracovníky je to, že mají určitou smlouvu se zaměstnavatelem a tento, tato smlouva musí být respektována. Ale jestliže takový člověk je vyslán do jiné země, kde mzdy jsou vyšší nebo nižší, tak pak musíme eh, to srovnávat se situací v té hostitelské země. A je potřeba se postarat o to, aby ty peníze, které takový člověk dostává, jsou e, nejméně takové, jaké by dostával v té své zemi. Ale takovýto zaměstnanec má v každém případě kontr- e, smlouvu se zaměstnavatelem ze své původní země, ale nikdy by to nemělo být pod tou um, nízkou úrovní. Já nevím, to je snad všechno. Chudoba a 60 všichni by měli mít alespoň 60 toho průměrného platu. My můžeme tuto věc řešit pouze formou eh, eh, doporučení, ale nemáme pravomoc eh, hovořit o nějakém minimálním Um, příjmům nebo minimální mzdě. Můžeme pouze doporučit tyto věci, můžeme využívat všech těch eh, nástrojů, které máme k dispozici eh, v tom smyslu, že bychom mohli ovlivňovat země, členské země, aby tímto směrem šli. Doufám, že jsem se dotkla eh, všech těch věcí, ale ty moje odpovědi a reakce byly velmi povrchní Eh, já všechno jsem si poznamenala, eh, všechno to eh, zaneseme do těch politik, které v současné době navrhujeme, ale bohužel opravdu nemám čas na to, abych vyčerpávajícím způsobem reagovala na všechno, co zde zaznělo. Děkuji vám. Já vám velice děkuji. Bylo to téměř 12 minut, takže to není problém, bylo to geniální, máme vždycky příliš málo času na skutečnou rozpravu, takže příště k tomu budeme muset přidat ještě dalších 15 minut a snažit se to zvládnout. zvládnout. A pokud se budou koordinátoři držet časového limitu, tak se nám to podaří. Já vám opravdu srdečně děkuji, jak budeme pokračovat tato práce ten v rámci strukturovaného dialogu není u konce. V současnosti pracujeme na stanovisku našeho výboru a bude se 26. května o tom eh, diskutovat mezi koordinátory. Zatím máme kompromisy a potom se eh, na výboru bude hlasovat. Pokud se koordinátoři nedohodnou, tak to potom půjde do dohodnou, půjde do výboru, eh, předsedů výboru a potom tedy eh, to předáme komisi a potom doufáme, že naše podněty, naše návrhy a i kritické připomínky budou zapracovány do programu práce komise na příští rok. Děkuji, krátce jednání eh, přerušíme a potom budeme hlasovat.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 Milé kolegyně, milí kolegové, budeme tedy pokračovat bodem 4 a je to hlasování eh, bodu Nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice. Navrhovatel je Joachim Schuster. Podklady máte k dispozici. Přistoupíme k hlasování, budeme hlasovat o odstavci 1 kompromis B. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Dále kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis M. Kompromis N. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Dále pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, držel se, přijat. Pozměňovací návrh 15 se hlasuje s kompromisem L společně. Dafür kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To musíme ověřit. Elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Kompromis D. Kde pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 27. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 28. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 29 se tedy vyřídil. Návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To raději ověříme. Pozměňovací návrh 32. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Dále kompromis E. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Držel se? Kompromis byl přijat. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijat. Pozměňovací návrh 64. Kdo je pro? Proti? To není jasné, ověříme to. Návrh 64, hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 25 ku 25, tím pádem byl zamítnut. Pozměňovací návrh 65, kde pro? Proti zdržel se, zamítnut. 66, kdo je pro, proti, zdržel se, to ověříme. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. A je to těsné, ale návrh byl přijat. Kompromis I, kde je pro? Proti? Zdržel se přijat. Kompromis je, kdo je pro? proti, držel se, kompromis byl přijat. Pozňovací návrh 84, o tom se už nebude hlasovat. Takže návrh 85, kdo je pro, proti, držel se, návrh byl zamítnut. Kompromiska, kdo je pro, proti, držel se, přijat. Odstavec 9, pozměňovací návrh 94. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 102. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 103. Kdo je pro? Prosím. Dobře, tak to ověříme. Návrh 102. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je tedy u konce a návrh byl přijat. To jsme viděli dobře. 103, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Návrh 104, o tom se nehlasuje, potom elektronické hlasování o celé zprávě, zahajují hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. 42 ku 8 hlasům. Blahopřeji panu navrhovateli. Potřebujeme ještě závěrečné hlasování, říká pan předseda. Ne. Takže bod 5 na pořadu jednání, jak může společná zemědělská politika zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech. Kompromise A, kdo je pro? proti, držel se, přijato pozměňovací návrh 19. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 25. Kde pro? Proti? Držel se? To ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? Omlouvám se. Kompromis C. Kompromis C, kdo je pro? Proti? Držel se? A teď je to tedy 35, kde pro, proti, zdržel se, přijat pozměňovací návrh 36 a 37, to, to můžeme hlasovat společně, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh Kompromis E, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 49. Proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 53, kdo je pro? Proti, Zdržel se? Přijat. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 54. <clears throat> Kdo je pro? Proti? Já myslím, že to bylo přijato. Chtěl by to někdo ověřit. Ověříme to. 45. Ověříme to. Dobře, všichni odhlasovali, končím hlasování. Bylo přijato. 56, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že to bude zamítnuto. Ještě jednou 56. Zaha- zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34, nebylo to tak zjevné, omlouvám se. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 59 a 60 pro, proti, zdržel se, Omlouvám se. Hlasujeme o 59. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis I, pro, proti, zdrželi se, přijato, 69. 69 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 70. Běžné hlasování pro. Prosím, nebude dílčí hlasování. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71, to je odpada 69 zamítnuto. 71, kdo, hlas, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme to. Hlasovali jste všichni? Přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74, to je dílčí hlasování. 74, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že první část je zamítnuta a u druhé části, dobře, první část 74, elektronicky to překontrolujeme. Hlasovali jste všichni? 25 ku 25. To jsou dvě, ob... to jsou dvě věty, takže 84 eh, elektronicky. když je to tak těsné. Dobře, všichni hlasovali? Ano, končím hlasování. Přijato. 75 pro. Proti. Zdá se, že to je většina, ale ještě to prověříme. 75 elektronicky hlasujeme.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 Přijato. 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tak to prověříme. 90. Elektronicky prověříme. Všichni hlasovali. Ano. Končím hlasování. Přijato. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis L. Pro, proti? Zdrželi se? Přijato. 99. Kdo je pro? Proti? Prověříme to 99. Elektronicky prověřit. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Stovka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 101 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sto čtyřka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 proti, zdrželi se, zamítnuto, 117, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 118, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 123, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme to, 123. Haben alle abgestimmt, das ist der Fall, die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Zamítnuto. 124, 125, kdo je pro? Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis O pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1, eh, pardon, pozměňovací návrh 1, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest pro, proti, zdrželi se, přijato. A závěrečné hlasování o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování a výsledek je 39 k 7. Blahopřeji paní zpravodajce. Äh, Dobře, tak se dostáváme k bodu číslo 6 a je to eh, návrh eh, posouzení strategie EU pro mládež za období 2013 až 2015. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Dále se dostáváme ke kompromisu B. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Dále pozměňovací návrh 31. Je to tak? Ano, 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to, prosím. Pozměňovací návrh 33, elektronické hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. 30 k 16. Pozměňovací návrh 34 s ústní změnou, o které nemusíme hlasovat, je to tak? Tedy 34, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? Omlouvám se, kompromis E, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 54 odpadá, protože byl přijat kompromis F. Dále kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 74. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Pozměňovací návrh 74. Elektronické hlasování. Všichni hlasovali a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Proti? Tak to jsem teď opravdu neviděl. 75. Ověříme to elektronicky. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. 26 vůči 20. Pozměňovací návrh 76. Kdybyste hlasovali jasněji, tak bychom si ušetřili tu kontrolu. Pro proti, zdržel se přijat. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Pozměňovací návrh 65, kdo je pro? Ne, to už se vyřítilo, takže 79, to je správně. Návrh 79, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Já to tady nemám uvedeno. U e, návrhu 80 došlo ke změně, kterou mají všichni k dispozici, jenom já ji nemám. Takže musím hlasovat o 80, včetně ústního pozměňovacího návrhu, kde pro, proti, zdržel se, přijat. 81 odpadá, 82, je to tak? 82, kdo je pro? proti, zdržel se přijat. 83, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 84, kdo je ne, odpadá. 85 teď. Kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 86, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 87, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. To bylo 87, ne, <clears throat> omlouvá se pan předseda, 88. 88 pro, proti, Držel se, přijat. 89 pro, proti, Držel se, přijat. 90, kdo je pro, proti, Držel se, přijat. 91. Kdo je pro? Proti? Držel se přijat. 92. O tom se nehlasuje, ten odpadá. Tedy závěrečné hlasování, zahajují hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. 47 hlasů ku čtyřem, blahopřeji navrhovateli. Dospěli jsme ke konci elektronického hlasování. Já vám všem velice děkuji. A zase jsme dohnali čas. den Tagesordnungspunkt 7. Eh, takže tedy pořad 7, činnosti dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Můžete pokračovat venku, abychom my mohli pokračovat v sále. Tedy přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014. Spravodajkou je paní Marian Harkin. A Máme tu pozměňovací návrhy. Slovo má Marian Harkin. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, bych chtěla poděkovat všem kolegům, eh, kteří předložili eh, poznací návrh. Máme jich 153, což se dá zvládnout. Eh, já nebudu probírat jednotlivé ty poznací návrhy, na to určitě nemáme čas, ale já se pokusím některé tyto pozměňovací návrhy eh, dát do takových skupin a udělám k tomu určité poznámky. Ale dnes mě hlavně zajímá, co ostatní k tomu mají co říci a možná, že bychom se mohli eh, zamyslet také nad některými těmi důvody, které um, uvedli. Eh, existuje eh, určitá, určité předpoklady týkající se restrukturalizace. Myslím si, že když jsme revidovali eh, naposledy EFG, tak jsme tam přidali určité malé změny do tohoto nařízení, ale vzhledem k tomu, že tato, toto nařízení týká propuštěných zaměstnanců, a je velice obtížné eh, se podívat na to, jakým způsobem můžeme dopředu určit, jestli dojde k restrukturalizaci nebo ne, tak eh, myslím si, že už to samotné je dobré se, eh, abychom se tomu věnovali, protože jde o to, jakým způsobem můžeme tyto věci zvládat. A myslíme si, že EFG v té současné podobě zkrátka není schopné reagovat právě na tyto možné Eh, restrukturalizace. Tak, jak tady teď je formulována, tak eh, nemá příslušné nástroje k tomu. Čili můžeme se o tom bavit, eh, ale nevím, jak se to dá všechno integrovat. Některé ty poznávací návrhy jsou pozitivní, týká se to hodnoty družstev, kooperativů a celé té oblasti obchodní politiky, Eh, ty návrhy vycházejí z toho, co už jsme diskutovali. Eh, nemůžeme EFG eh, e používat jako jakýsi fíkový list, schovávající určitá čísla, týkající se například ztráty pracovních příležitostí a tak dále. Přesto však celá řada pozměňovacích návrhů se týká těch obchodních smluv, které podle mého názoru eh, nejsou na tomto místě správně. Eh, v některých těchto návrzích je poměrně pod, jsou podrobné, informe, podrobné informace a já si nemyslím, že tato zpráva je tím správným místem, kde bychom měli se pokusit signalizovat podporu pro TTIP nebo některé jiné té obchodní uh, Eh, dohody. Eh, my jsme už eh, formovali svoje stanovisko v tomto parlamentu a já si myslím, že tyto věci by se tam zkrátka neměly dostávat. I když ty obecné věci by zařazeny do této zprávy mohly být. Ehm, ty, ta zlepšení se týkají například větší transparentnosti, to já podporuji. Některé ty pozměňovací návrhy se týkají Eh, toho, že bychom se měli více zamyslet nad malými a středně velkými podniky a také eh, eh, se to týká toho, jakým způsobem by EFG mohlo být prospěšné pro malé a středně velké podniky. Dále sociální dialog, to jsou také věci, které zcela jistě jsou důležité a já s nimi souhlasím. Já si nepamatuji teď, kdo hovořil Eh, já nevím, jestli to byla Alexandra, ale možná, že byste mi to mohli vysvětlit. Eh, několik poznací návrhů týkající se změny toho počtu z 500 na 200. V zásadě já proti tomu nejsem, ale Zase je to diskuse, kterou už jsme vedli a chtěla bych jen upozornit kolegy na to, že existuje určitá derogace, určitá výjimka, kdy členské státy mohou požádat, aby to číslo bylo daleko nižší než těch 500 a asi 15-16 těch žádostí z loňského roku se týkaly právě tohoto snížení, tohoto čísla. E, čili e, ta možnost tady existuje a myslím si, že to docela dobře funguje. Ne, že by to všechny členské státy využívaly, a proto si nejsem eh, úplně jistá, jestli eh, eh, ta, ten návrh, že bychom měli tu, to nařízení v tomto smyslu měnit, že by to přidalo nějakou hodnotu k tomu. Jsem ochotná o tom hovořit s těmi kolegy, kteří navrhují, aby to číslo bylo nižší, ale i s těmi, kteří tvrdí, že nic takového se nesmí i dopustit. Vzhledem k tomu, že existuje ta možnost, že existuje ta výjimka, tak já osobně si myslím, že to je dostatčující, protože už samotný počet těch žádostí ze strany členských států eh, se již, jak se týkalo právě toho snížení eh, včasné intervence, to je věc, kterou, na které se také shodneme. Hovořili jste také o různých eh, eh, těch stádích eh, změn FG, o tom jsme hovořili velice podrobně. Já opět velice ráda budu hovořit se všemi těmi kolegy, kteří za mnou přijdou s konkrétními praktickými návrhy, jak můžeme ušetřit čas. A já si myslím, že to by bylo jedně dobré. Další pozitivní pozměňovací návrhy se týkají Eh, například na školení a tak dále. Další pozměňovací návrhy se eh, týkají dalších derogací eh, Eh, jeden nebo dva pozměňovací eh, návrhy upozorňují na to, že pouze 23% příjemců jsou ženy. Já nevím, co si můžeme udělat, ale i o tom jsem ochotná se bavit. Dva, jeden nebo dva pozměňovací návrhy eh, se týkají toho, že by země měly mít určitou agenturu, která by jim umožňovala flexibilitu při různých aplikacích Eh, tak, abychom zajistili, že skutečně se to týká těch správných organizací. Myslím si, eh, že je to v pořádku. Znamená to, že ta flexibilita je na úrovni jednotlivých členských států. Eh, jeden nebo dva kolegové chtějí odstranit můj odstavec, protože hovoří o tom, že nenutně to musí Eh, to musíme řešit cestou eh, z nového zaměstnání těchto. Eh, jde o to, že ti lidé by měli být připraveni a ochotní hledat nové práce, nebo nové zaměstnání. A je pravda, že mezi nimi jsou i tací, kteří nikdy zaměstnání nebyli a myslím si, že tyto body jsou velice důležité a doufám, že i v tom se dobereme schody. Eh, některé pozměňovací návrhy se týkají eh, toho srovnání eh, bývalého zaměstnání a nového zaměstnání, jestli je lepší nebo horší, i o tom se můžeme bavit. Článek 7b, tady k tomu jsem dostala celou řadu pozměňovacích návrhů, různých pozměňovacích návrhů. Já sama si myslím, že jsme velice eh, bojovali za to, aby se snížil ten eh, horní, ta horní eh, hranice. Já sama bych byla velice ráda, kdyby se to snížilo ještě více, ale musím říci, že během těch konzultací, které jsem vedla k této zprávě, jsem měla pocit, že velice silně zaznívám názor, že bychom na to neměli vůbec sahat, že ta míra flexibility je dostatečná. Například v té žádosti belgické, tam využívali pouze 5 ehm, ehm, když šlo o podporu ehm, formou nějakých dávek, ale je to skutečně jenom takový, takový malý, malé malé povzbuzení pro ty, kteří to mají použít. Já jsem dostala vlastně ty opačné <clears throat> reakce. Někteří členové hovoří o tom sníženém financování. S tím já také souhlasím. To jsou některé ty obecné poznámky a připomínky. Ještě jednou bych chtěla poděkovat. Já bych velice byla ráda, kdyby eh, kolegové, eh, eh, kteří mají konkrétní pozornici návrhy, kdyby možná mi vysvětlili, Eh, ale myslím si, že můžeme očekávat dobrou spolupráci mezi stínovými eh, eh, zpravodaji a velice se na tuto spolupráci těším. Děkuji, děkuji. Teď první kolo stínových zpravodajů, třeba za EPP budu mluvit anglicky. Já jsem také velice rád, že jsme dostali eh, všechny ty pozměňovací návrhy, protože to ukazuje, že skutečně v současné době žijeme v krize a také to ukazuje, jak eh, důležité, důležité EFG pro řešení těchto krizí. Eh, některé ty návrhy se ale vůbec netýkají vlastního rozsahu působnosti tohoto fondu. Velice vítám pozměňovací návrhy, eh, včetně těch, které jsou z pera eh, zpravodajky a které se týkají důležitosti eh, vyhodnocování potřeb místního trhu práce, tak abychom rychle integrovali ty propuštěné zaměstnance. Dále potom potřebu zajistit to, aby všichni příjemci, kteří jsou způsobili, dostali ty, tu podporu. E, to se týká e, různých odvětví e, a je potřeba se obracet na ty zaměstnance, kteří byli propuštěni a pokusit se zaměstnat v malých a středně velkých podnicích. Těším se na další kompromisní návrhy a pozměňovací návrhy. Děkuji Marita Ulskok za skupinu SAD. Já bych znovu chtěla poděkovat paní Harkinové za práci, které se zhostila za velice propracovaný příspěvek a také děkuji všem stínovým zpravodajům za ty dobře uvážené pozměňovací návrhy a já se těším na naši spolupráci. Myslím, že to také ukazuje, že všichni eh, bereme úlohu eh, toho hodnot toho fondu pro přizpůsobení se globalizaci opravdu vážně musí hrát tuto eh, důležitou roli a je třeba, abychom podle svých možností podpořili budoucí zlepšení, aby dobře fungoval. A mm, e, máme tu e, příspěvky různých politických skupin. Pozměňovací návrhy za skupinu SAD podporují to téma, které jsme vnesli do předchozí činnosti výboru. Chtěli bychom se zabývat otázkou e, obchodních dohod Evropské unie. Vytvářejí zbytečnou Eh, situaci. Eh, vyžadují podporu z EGF. Je třeba si jasně říci, že EGF nemůže být řešením eh, ztracených pracovních míst v důsledku obchodních dohod. To se netýká jenom obchodu, jde o to, abychom zajistili, že nebudeme eh, zbytečně působit problémy. Na straně jedné a na straně druhé se je snažili řešit. EGF má omezené prostředky pro plnění těch úkolů. A my potom v našem eh, návrhu požadujeme doplňující prostředky, ale musí musíme e, zajistit, abychom EGF e, využívali opravdu pro ty případy, kde je to nutné, kdy se to dotýká celých odvětví, kdy je zapotřebí reforma, kdy je třeba podpořit e, změnu struktur, a abychom nepodporovali jednotlivé podniky a společnosti v Evropě. A také se týkají pozměňovací pozměňovací návrhy pravidel, které by měly být eh, eh, právně závazné. Eh, my jsme se již obrátili na komisi a je nejvyšší čas, abych se to zopakovalo. GF má být eh, určen pro eh, nouzové případy. Nemá to být eh, fond, který se systematicky využívá z nesprávných důvodů. Podniky musí nést větší odpovědnost za své akce. Rovněž zdůrazňujeme, že si přejeme lepší dohled, jaké dopady mají prostředky z EGF prostřednictvím mandátu fondu a zvýšenou transparentností musíme zajistit, aby se ty prostředky vynakládaly správně a včas. Děkuji vám za dosavadní práci na tomto tématu paní Harkin a my vás v této činnosti, která leží před námi, podpoříme. Za EKR by měl vystoupit Křišťák. Krasnolevský, ale ten tu není, ani nevidím, že by vystoupil někdo místo něho, takže nyní Lynn Boylen za GUE. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla velice poděkovat paní zpravodajce za práci na návrhu zprávy. Ho, budu hovořit o některých pozměňovacích návrzích, které jsme předložili opírali jsme se o e, e, zkušenosti v Irsku a o konzultace se zúčastněnými stranami. Jeden z největších problémů, které máme v Irsku, je opět e, ne, včasné a nedobré provádění programu a to vede k tomu, že propuštění pracovníci potřebují podporu například eh, vypadá to, že 1,5 milionu až 4 miliony eh, z fondu budou eh, vynaloženy do září. A ještě jedna věc, která nebyla tolik známa na veřejnosti. Jde o svobodu informací, jde o transparentnost, o tom, jak se vynakládají prostředky z EGF na úrovni členských států. Také jsme předložili návrh, který vyzývá komisi, aby podpořila členské státy, aby e, e, nesly větší odpovědnost za vykládání prostředků z tohoto eh, fondu, aby vytvořili eh, agentury pro eh, tuto činnost byly odpovědné komisi a parlamentu a také program podávání zpráv by mělo být povinné a zahrnovat podrobnosti odhadů těch výdajů a to bude podrobeno schvalování, abychom eh, příliš eh, nezvýšili ty výdaje a potom tedy zveřejňování a opět eh, by se to mělo opírat o odhady výdajů aby to bylo naprosto transparentní. Dále vítáme rozšíření období na dva roky a také navrhuji návrh, aby komise změnila časový rámec od okamžiku schválení z dvou let. To bude záviset na členských státech. My jsme konzultovali, jaké s tím mají zkušenosti a také školení, celá řada kursů eh, trvají několik let a eh, tento fond se využívá uprostřed období, takže navrhujeme, aby víceleté eh, školení nebo kvalifikace byly podporovány, i když eh, datum uplatnění eh, spadá do poloviny období. Další záležitost Eh, dále jsme si všimli eh, toho, jak to vypadá s těmi způsobilými činnostmi. Tady jsme předložili pozměňovací návrh, kde se obracíme na dobrovolný sektor a také na mládežnické organizace, aby byly také reprezentováni eh, v tom implementačním stádiu, protože tím v podstatě budeme mít možnost zjistit, jaké jsou potřeby jednotlivců a Eh, tito lidé potom budou mít možnost skutečně tento program využít. Kromě toho si také eh, eh, myslíme, že by bylo dobré, kdybychom měli zajištěnu maximální účast na těchto programech. Ve členských státech také jsme vlastně byli svědky toho, že eh, v rámci nezávislých hodnocení tohoto fondu se hovoří o tom, že je potřeba eh, tyto věci lépe identifikovat, tak abychom věděli, jak řekl jeden kolega, eh, máme limitované finanční prostředky a proto je potřeba zajistit, že všechno, co z těchto peněz je hrazeno, je skutečně efektivní, efektivně využito. Dále je to otázka způsobilosti Eh, ty programy by měly být všechny způsobené eh, v prosinci. Eh, byla bych velice ráda, kdybyste zvážili všechny ty pozměňovací návrhy, které předložila naše politická skupina a doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisních řešení. Děkuji, Tatiana Štanoga. Ano, mluvím jménem Moniky Vany, která bohužel Eh, musela odejít na schůzi koordinátoru v jiném eh, výboru. Eh, naše skupina souhlasí se zpravodajkou, co se týče toho snížení toho, té prahové hodnoty. Článek 4.2 vlastně dává možnost dostatečné flexibility v této otázce. Eh, jak již eh, jsme zmínili na tom předcházejícím zasedání, eh, nám dělá určité obavy, a to již bylo zmíněno, nám dělá obavy to, že v některých případech některé země mají větší zisk z toho EFG, místo toho, aby plnili své vlastní povinnosti. Jinými slovy, je potřeba, abychom měli jasná pravidla, která tomuto zabrání. Co se týče těch různých dávek a podpor. Tady si myslíme, že skutečně by se měl snížit ten podíl, tak jak to navrhuje účetní dvůr, tak abychom na základě EFG mohli dosáhnout maximální přidané hodnoty. Předložili jsme 16 pozměňovacích návrhů, velice se těšíme na další práci, jejímž cílem bude vytvořit kompromisní návrhy. Děkuji. Laura eh, rozhodnutí, ale tu nevidím. Potom Mara Picoto. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, omlouvám, omluvím paní Bizoto, přečtu vám text, který mi připravila, ale chtěla bych, chtěl bych poděkovat eh, paní Harkin za tuto hm, zprávu, která je určitě eh, velmi upřímná a jasně řekla, že posouzení eh, dopadu nestačí, že v celém systému je příliš mnoho aktérů a že malé a střední podniky nejsou dostatečně pokryté. A eh, co se týče paní Bizoto, eh, přečtu její stanovisko. Já souhlasím s vystoupení mých kolegů, kteří chtějí do tohoto textu eh, zahrnout věci, které umožní nahlížet eh, na fond EGF eh, v celkovém kontextu v minulosti a i do budoucna. Tento fond byl vytvořený pro řešení naléhavé situace nezaměstnaných kvůli globalizaci či hospodářské krizi. A jsem ráda, za ty úvahy kolegů, kteří hovořili o tom, že bývalé využití fondů ukazuje, že obchodní politika Evropské unie a úsporné politiky trojky, že to byl eh, důvod jevu, eh, jako je eh, přeměstňování výroby do zahraničí, externalizace, což vedlo k propouštění našich občanů. Souhlasím s tím, že momentálně hospodářská krize má především vliv na malé a střední podniky a proto si myslím, že je potřebné snížit práh, tak aby byl umožněn přístup k EGF. Tento fond eh, neřeší problém nezaměstnanosti v Unii a do budoucna doufám, že tento fond se nestane nějakou oficiální výmluvou, eh, kvůli eh, které bude mít Evropská unie dohody jako TTIP, což by vedlo ke 600 tisícům ztracených pracovních míst. Doufám, že v budoucnosti EGF bude transparentnější a že zabezpečí přístup veřejnosti ke všem dokumentům, které se týkají ať už žádosti či eh, práva na interní audity a kontrolní výjezdy. Děkuji. Doufám, že jsem splnil svoji úlohu. Ano. A nyní kolečko stínových zpravodajů, tímto končíme. A nyní Agnes Jungerius. Já jsem si řekla, že využiji Eh, toho, že jsem členkou jak INTA, tak EMBL. Chtěla bych říct něco o tom, co si o tom myslí INTA. Výbor pro mezinárodní obchod. Pře i tam jsme se pokusili dosáhnout určitých kompromisů, které by mm, mohly pomoci i Marien Harkenové při eh, její práci. Eh, já bych chtěla poděkovat Marien za její práci, ale ráda bych řekla něco z pohledu eh, našeho výboru INTA, protože jak eh, Marita už řekla, pochopitelně, toto není ta pravá příležitost, kde bychom mohli říkat něco proti obchodním smlouvám a obchodním dohodám. Toto není způsob, jak bychom se měli pokusit Eh, špatně eh, založené tyto eh, dohody. My ve výboru INTA hovoříme o tom, že je potřeba tyto dohody, aby byly dobré, aby byly správné, ale je třeba říci, že i u těch dobrých dohod vždycky budou tací, kteří na tom budou tratit a ti, kteří na tom budou ehm, získávat. Jde o to, aby bylo víc těch, kteří vítězí, než těch, kteří ztrácí. A Ehm, e, pro ty občany, kteří pracují v těch sektorech, kde dochází ke ztrátě pracovních příležitostí, těm musíme právě pomoci, aby se dostali zpátky na, prach, na trh práce. A velice často dochází k tomu, že místo toho, abychom se věnovali těm sektorům, e, které přicházejí o nejvíce pracovních příležitostí, tak lidé e, ukážou prstem na EFG místo toho, aby zahájili diskusy o tom, jakým způsobem bychom mohli eh, těmto lidem pomoci <coughs> těm firmám, těm regionům, které trpí nejvíce. A myslím si, že eh, v tom stanovisku INTA jsme se pokusili eh, hovořit o tom, jestli byl provedeno skutečně hodnocení dopadu, jestli to bylo eh, propojeno s lepšími informacemi a lepšími konzultacemi, eh, eh, včetně lidí, kterých se to týká. V tom stanovisku INTA, kromě toho, také vyzýváme k tomu, aby, byly, aby existovaly jakési sociální plány vnitrostátní, kdy tedy se setkávají zaměstnanci se zaměstnavateli, jednají s nimi předtím, ještě než k tomu dojde, než k to, dojde k propouštění. A e, také my e, zastáváme názor, e, že by se měl snížit ten, ta prahová hodnota způsobilosti, protože si myslíme, že pokud chceme skutečně vyslat správnou zprávu, tak ta musí znít tak, že jsme tady i pro ty, kteří na tom nejvíc tratí, na, eh, v tom eh, boji, který se odehrává v tom kontextu globalizace. A myslím si, že toto eh, je věc, která by měla být jasně řečena. Vím, že, ta dero, že tady existuje ta možnost výjimky, derogace, ale myslím si, že i tak bychom měli se k tomu vyjádřit. Také jsme hovořili o, o Eh, obrané mechanismu eh, obchodní, to například eh, se týká situace v Číně, ale já se domnívám, že sociální dialog, hodnocení dopadu, to jsou věci, které my bychom rádi podpořili a tak se to projevuje také v tom stanovisku výboru INTA. Já doufám, že i vy najdete nějakou možnost, jak zapracovat toto do vaší zprávy pokud vám mohu nějak být nápomocná, pokud vám mohu ty věci dále vyjasnit, tak eh, velice ráda to udělám. Děkuji. Maria Arena má slovo. Děkuji, děkuji Marian Harkinové za její práci. Co se týče Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a této zprávy děkujeme za spolupráci se spravodajkou. Jsem v podobné situaci, jako má předřečnice. Působila jsem ve výboru INTA a myslím, že by bylo opravdu užitečné přemýšlet o tom, jak využít EFG v souvislosti s obchodními politikami, které momentálně Evropská unie vede. My tedy Chceme, aby se posuzovaly eh, vlivy eh, hlouběji z regionálního i odjedového hlediska a je třeba ty změny vyhodnotit. Jak si řekla, v sebelepších obchodních dohodách jsou části, které způsobují ztráty v některých zemích. Je třeba zkoumat ty vlivy dohod, které uzavíráme, ale v souvislosti s EFG musíme dbát na některé regiony, kterých se to nejvíce týká v některých regionech může dojít k opouštění regionu, k desertifikaci, protože už nebude možné přesunout zaměstnance jinam průmysl přestane existovat, tedy vytváření pracovních míst v regionu. To je nesmírně důležitá záležitost a je třeba ji podporovat mnohem více než do posud. Je třeba se postarat o to, aby evropské regiony nevymíraly, aby je lidé neopouštěli, aby se z nich nevytrácela hospodářská aktivita. Ještě něco souvisí s tímto fondem. Je třeba eh, zapojit eh, lidi, kteří eh, se nezúčastní ani vzdělávání profesní přípravy, ani nemají zaměstnání. A je velice obtížné zajistit mobilitu mladých lidí, kteří nemají často dostatečnou eh, kvalifikaci. Je třeba vytvářet specifické programy pro mladé. Dnes ráno jsme eh, hovořili o tom, že pro tyto nic je nutné zajistit podpory. Je třeba podporovat méně kvalifikované vrstvy tento fond eh, není řešením pro všechno, ale využívá se prostředků z dalších fondů, například ze sociálního fondu. Neměli bychom směšovat cíle EFG a e, s jinými fondy. 150 milionů v EFG nestačí pro vyřešení všeho. Jsou tu ještě další fondy, například sociální fond, fond pro regionální rozvoj a ty rovněž umožňují restrukturalizaci. Dobře, děkuji. Tím dospěla diskuze členů našeho výboru ke konci. Vítám Gilada Damaše za Evropskou komisi a dávám slovo zástupci komise. Já vám velice děkuji, pane předsedo, za slovo. Chtěl bych velice upřímně nejprve poděkovat tomuto výboru a zpravodajce za rozsáhlou práci o EGF a na, za komisi bych chtěl učinit jenom několik obecných připomínek, pokud dovolíte. Zareaguji na skupiny pozměňovacích návrhů, ne na ty návrhy jednotlivě. Měl bych je začít stejně jako paní Harkinová a to je anticipace změn a restrukturalizace z pohledu komise. To není úloha EGF, není to úloha EGF, aby předpovídal změny v současné podobě a, nebo aby předpovídal dopady některých obchodních smluv. Současná podoba EGF se neubírá tímto směrem. To bych chtěl zdůraznit. Také bych se chtěla dotknout záležitostí e, toho, co komise může učinit již nyní já věřím, že eh, máme strukturu, která dovoluje, abychom se eh, od sebe poučili v rámci EGF. Eh, jsou tu různé agentury a my se snažíme, aby se od sebe mohly vzájemně něco přiučit. Ty zúčastněné strany v této struktuře se snažíme eh, detekovat eh, osvědčené postupy v různých členských státech eh, s tím, abychom sdíleli tyto poznatky aby z toho profitovaly ty méně úspěšné členské státy. Tedy lepší eh, provádění je klíčovou záležitostí eh, eh, měření také na regionální aspekty EGF. To jsou všechno témata, která můžeme tedy řešit při tom eh, při té vzájemné výměně poznatku. A také bych se chtěl eh, eh, zmínit o doporučeních, která o to usilují posilují. Eh, důležité je zlepšit komunikaci eh, v rámci EGF. Stále více zúčastněných stran a regionálních eh, subjektů se mohou mnohem více dozvědět o EGF. Já bych chtěl velice poděkovat zpravodajce, stínovým zpravodajům za všechny připomínky a návrhy, které zohlodníme, až obdržíme ten kompromisní text. Děkuji vám. Děkuji. A na závěr má slovo Marian Harkin. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem těm, kteří se vystoupili. Chtěla bych také poděkovat všem eh, stínovým eh, zpravodajům, všem kolegům. Velice si toho vážím. Velice stručně bych chtěla reagovat. Ano, souhlasím, souhlasím Eh, s tím, že některé ty, eh, ta odvěty je potřeba zvažovat, tak jako například stavebnice a podobně. Eh, je celá řada pozměňovacích návrhů, které vy jste předložili, které jsou velice dobré. Celá ta otázka těch obchodních dohod, já souhlasím s tím, že skutečně na jedné straně jsou ty problémy, na druhé straně se tím snažíme ale vyřešit jiné problémy. Takže a o tom hovořila celá řada řečníků, a už se k tomu nebudu vracet ale e, jestli něco si nepřeju, a myslím si, že to je jasné z těch pozměňovacích návrhů, je jasné, že EFG e, e je často používán jako ten fíkový list a potom komisař pro obchod nebo další mohou říct, ano, my jsme udělali, co jsme mohli, ale to je pravda, že to nebylo takto dobře upraveno v té dohodě, ale máme přece EFG. Teď eh, máme těch 70 milionů ročně. Eh, eh, myslím si, že tady jde skutečně o velice silné politické prohlášení. Skutečně musíme naprosto jasně politicky říci, že nemůžeme tvrdit, že můžete udělat takovouto obchodní dohodu. Dojde sice k propouštění ale my přece máme EFG a tento všechno vyřeší. Čili myslím si, že e, e, něco takového nepřípustné. E, souhlasím také s tím, že bychom měli podpořit strukturální přizpůsobení. Myslím si, že potřebujeme ale k tomu ještě více podrobnou diskusi o tom, co můžeme udělat, jaké návrhy můžeme předkládat. A opět jako eh, ta otázka toho obchodu, eh, pochopitelně nic nám nemůže bránit tom, abychom využili tuto zprávu jako jakési politické prohlášení. Ano, Lynn Boylan eh, hovořil také o tom, že některé ty věci nejsou dostatečně využívány. Někdy k tomu dochází, že peníze nejsou využity, protože lidé zkrátka získají nové zaměstnání a nemusí se obracet se žádostí na AFG. Eh, někdy jim k tomu stačí krátké školní, čili to je pozitivní, čili musíme rozlišovat velice přesně, co je pozitivní a co je negativní. Na druhé straně ale souhlasím i s tím, že je potřeba se podívat na to střednědobé hodnocení. Ne, to jsem špatně řekla. Eh, každý členský stát se musí zkrátka přes, eh, podívat na to, jakým způsobem každý ten program pokračuje, podívat se na to v tom střednědobém hodnocení, musí se podívat na to, jakým způsobem jsou ty peníze eh, využívány, čili eh, neměli bychom se spokojit s tím, že se peníze zkrátka posílají zpátky. E, z celé řady důvodů k tomu dochází, negativní i pozitivní, a je potřeba právě rozlišovat mezi tím, co je negativní a co je pozitivní. E, souhlasím také s tím, že bychom měli mít ty e, vedoucí agentury. Otázka tří let. I já jsem se nad tím zamýšlela v souvislosti s tou poslední revizí tohoto fondu. Mně se nedostalo dostatečné podpory od kolegů, protože Pochopitelně spousta lidí, která eh, eh, eh, chodí na rekvalifikační kurzy, tak ti většinou studují po dobu tří let. Ten argument jsme použili. Bylo nám řečeno, že sociální fond je proto vhodnější, protože EFG je pouze vlastně fond, který má řešit některé urgentní záležitosti. Já také souhlasím s tou otázkou týkající se výjimky, ta by měla zůstat v platnosti i po roce 2017. Paní Vana hovořila o účetním dvoru, podle toho o článku 17. I o tom budeme muset dále hovořit a doufám, že i tady se nám podaří najít určitý kompromis. Paní Bezášot hovořila o malých a středně velkých podnicích, to je bod mimořádně důležitý. Hovořila také o snížení toho, té prahové hodnoty. Uvidíme, jestli se i zde budeme moci shodnout. Já nejsem proti tomuto snížení, otázka ale je, jestli to zlepší toto nařízení. Souhlasím s těmi věcmi, které se týkají transparentnosti a přístupu k informacím. Já jsem o tom hovořila s komisí. E, Členské státy jsou na vině, ty nedávají tyto dokumenty k dispozici. I k tomu je potřeba se silně vyjádřit. Chtěla bych vám všem poděkovat za všechny příspěvky, také bych chtěla poděkovat za příspěvek e, za e, výbor INTA. Eh, zase je tady dvě důležité věci. Za prvé, v jakémkoliv eh, obchodní dohodě pochopitelně existují ti, kteří na tom tratí, ti, kteří tím vítězí. Potřebujeme si říct, jaký je tedy ten faktický dopad takové dohody. Eh, je, většinou hovoříme o regionech, o odvětvích jestliže 600 eh, tisíc lidí přijde o práci v jedné oblasti, tak to neznamená, že se mohou přestěhovat do jiného eh, regionu a tam získat pracovní příležitosti. To zkrátka tak nefunguje. Čili je potřeba se podívat na to, jaký to bude mít dopad na všechny regiony a také na všechna odvětví. Um, um, jestliže jsme proti obchodu, jsme proti obchodu, ale já si nemyslím, že byste byli proti obchodu, ale někteří lidé zkrátka vůbec nechtějí obchodovat. V tom případě je potřeba to říct. Ale jestliže podporujete obchod, tak potom je potřeba mít eh, takové návrhy, které zajistí, eh, že eh, ty, ty očekávané výsledky se dostaví a myslím si, že sociální dialog nám v těchto věcech můžou pomoci. Paní Arena hovořila o regionech, a já si myslím, že eh, tady eh, můžeme najít něco, co k tomu můžeme dodat. Já souhlasím s tím, že tento fond nemůže vyřešit všechno. Vyslechla jsem si to, co eh, řekla komise, která řekla, že restrukturalizace není úlohou EFG, ale bylo by dobré, kdybychom někde v té zprávě řekli, jak je tato věc důležitá. To je snad všechno. Ano. Já podporuji komisi v tom, co dělá. Eh, snaží se také nám umožnit, abychom si se mohli navzájem od sebe učit, členské státy, aby se mohli navzájem učit. Eh, podporuje eh, důležité programy. A to je asi obecně všechno. Takové moje hodnocení jsem velice ráda, že velká většina z vás k tomu přistupuje pozitivně. Kolegové, kteří chtějí zlepšit toto nařízení, eh, doufám, že se dostanou skutečně do situace, kdy to budeme moci konstatovat, že k tomu došlo. Děkuji. Eh, děkuji paní eh, Marian Harkin. Tím další hlasování bude na Empl 15. 16. června. Do té doby máme ještě hodně práce. Já všem Eh, stínovým zpravodajům a zpravodajkám přeji hodně úspěchů a znovu se sejdeme 30. Eh, května od 3 do půl sedmé. Eh, to mám takže to bude od 15.30 do 19.00, takže ne tak, jak je to v programu. Přeji vám hezký večer a další práci. Děkuji.